Good morning, everybody. Welcome to our session. Dobré ráno. Zahajuji dnešní eh, zasedání. Všichni máte program, pořad jednání. Pokud nemáte žádné výhrady, můžeme jej takto přijmout. Jak všichni víte, toto zasedání je webstreamováno. Máte eh, v newsletteru číslo 96 eh, informace také a ve svých eh, dokumentech k tomuto zasedání eh, máte také zprávy o cestě do eh, Číny, Šangaj a Guangzhou, což bylo 17. až 19. července tohoto roku. Měli jsme tam šest členů našeho výboru. Marlene Míci, která vedla tuto delegaci a doprovázeli ji Birgit Colin Langen, Otmar Karas, Ines Vajdere a Nikola Danti a Marco Zullo. K hlavním tématům této služební cesty byla celní spolupráce mezi Evropskou unii a Čínou, balíček o e, zboží, kontroly celní e, ohledně bezpečnosti e, výrobků a způsoby boje proti falšování, padělání, eh, o rozvoji digitálního trhu, o eh, elektronickém obchodu a příležitosti a výzvy týkající se dalšího užívání umělé inteligence. Eh, zpráva tedy je zatím v angličtině, v dalších jazycích bude záhy k dispozici. Pak zde máme e, zápis ze 3. září a zatím nepřišly tedy žádné výhrady, takže ji budeme považovat za schválený, pokud se neozvou do konce tohoto zasedání. A teď, co tu máme dalšího, to je zpráva z triologu. Pan Morten Lokegard má slovo. Děkuji. To jsem rád, že to byla um, užitečná e, cesta. Já Eh, jsem byl v Dánsku, taky krásné místo, Fartusu. My jsme měli trialog eh, ve Štrasburku minulý týden a já jsem rád, že mohu říct, že jsme dokázali pokročit vpřed významným způsobem, i proto, že tu máme tedy nové předsednictví, rakouské předsednictví, které teď eh, začalo v létě a zatímco my jsme byli na dovolených, oni tvrdě pracovali za, horních, eh, za, za letních eh, horek a eh, podařilo se tedy postoupit dál. Vyjednávání zahájila se už za bulharského předsednictví v tomto roce, na začátku roku. Ještě se nám nepodařilo vyřešit za posledního trialogu v černu eh, eh, s bulharským přesněcím to nešlo, protože bohužel to bylo zrušeno. A tak eh, celé téma převzali Rakušené a teď se to rozhýbalo. To ještě neznamená, že už je všechno vyřešeno. Prostě udělali jsme určitý pokrok. Minulý týden rakouské Předsednictví eh, chtělo také mít aktualizovaný mandát od členských států. Před tím posledním trialogem tam bylo ještě osm nevyřešených bodů. Eh, členské státy k pěti z těchto osmi bodů dali updateovaný mandát, aktualizovaný mandát. Za posledního zasedání se nám podařilo se dohodnout o, o, eh, o sociálních službách, o terminálech a také o e, terminálech pro služby v rámci této směrnice. Ale ještě není nevyřešeno ohledně e, výměny meziosobních dat. Došlo k určitým ústupkům, takže to e, vypadá dobře. Tato dohoda je samozřejmě podmínečná, dokud není všechno vyřešeno ohledně Eh, eh, dopravy, terminálu a podobně. Takže se jedná o vyřešení dopravních služeb. Musíme se shodnout na všech jednotlivých eh, bodech, protože jinak nemůžeme celou tu dohodu uzavřít. Dvě témata byla opravdu těžká, co se týče dohody na radě, a to jsou Veřejné zakázky a e, prostředí, které se může teď vyřešit za e, toho aktualizovaného e, mandátu. Je pravda, že životní prostředí znamená hodně pro Evropský parlament a, a rakouské předsednictví zde má prozatím velice omezený mandát. Ohledně veřejných zakázek, to je taky velice složitá věc pro vyřešení na radě, takže rakouské předsednictví s tím má hodně eh, práce, aby se jim podařilo dosáhnout nějakého kvalitního eh, kompromisu. Takže jsme požádali, aby to zkusili ještě jednou tedy eh, před naším sedmým trialogem, který má být 8. listopadu. Je to složité a možná se ani nepodaří za tohoto mandátu dosáhnout řešení. Samozřejmě, že negociační tým si nepřeje, aby to takto skončilo. Snažili jsme se probrat všechno, takže eh, menší záležitosti jsou vyřešeny, ale některé z těch zásadních stále ještě hotovy nejsou. A všichni jsme věděli od začátku, že to vyjednávání bude velice, velice složité. Intenzivně pracuji na tom, abychom předešli eh, tedy nedořešení tohoto tématu eh, před koncem mandátu ale zase nechceme, aby ten dokument neměl žádný eh, dopad eh, pro reálný život. Eh, proto je zapotřebí, abychom měli takové stanovisko, na kterém se shodneme. Evropští občané čekají na skutečnou změnu. A a my toto musíme provést ve prospěch osob s, s tělesným postižením. Ještě tu zbývá tedy několik eh, bodů tedy a doufám, že ohledně té přístupnosti služeb, že tu bude poslední trialog, který to vyřeší. Pokud bude zapotřebí se sejít ještě jednou, tak to samozřejmě přijmeme. Ale teď už se tedy těšíme na to, abychom zjistili, zda Rakušené opravdu dokážou eh, zázraky, protože už to tak vypadá. Eh, částečně a já jsem eh, eh, od přírody optimista, takže si myslím, že by to vít mohlo. A samozřejmě vás budu opět informovat, jakmile budu mít nové informace, paní předsedkyně. Děkuji vám za hm, tuto aktualizaci údajů. A můžeme se podívat na další bod. A to je vzájemné uznávání zboží. Tady máme pana Štefanika. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem potěšen, že vás a naše kolegy mohu informovat o tom, eh, že eh, proběhl trialog a dvě technická zasedání a byli jsme schopni definovat a oddělit politické a technické priority v oblasti vzájemného uznávání a naším cílem je finalizovat tuto záležitost eh, do konce listopadu, což je ambiciózní plán, ale myslím si, že je realistický a dosažitelný. Trváme si zatím na našich zásadních prioritách, to znamená odstranit neodůvodněné bariéry pro přístup na trh a e, také požadavek na členské státy, aby e, každý určitý zákaz nebo omezení vysvětlili a chceme, aby se zlepšila spolupráce mezi komisí a členskými státy při hodnocení národních pravidel. Naší prioritou je také využívání eh, solvitu pro řešení eh, sporných záležitostí eh, a potom také chceme mít pracovní skupinu, která by měla usnadňovat aktivity příslušných orgánů a kontaktních míst k produktům Zatím tady ještě nepanuje plná schoda mezi radou, komisí a parlamentem. Ovšem, donívám se, že jsme na dobré cestě a že se blížíme Eh, k dosažení kompromisu na trialogu. Další politický trialog proběhne 18. října příští týden a já si myslím, že potom dosáhneme dalšího pokroku eh, ve vyjednávání. Děkuji. Pan Egňů by se chtěl eh, přihlásit o slovo. Děkuji, jsem potěšen, že hovoříme o vzájemném uznávání, protože to je něco, co velmi usnadní Brexit. A já chápu, eh, když se to předkládá panu partnerovi, že to odmítá, nemůžeme mít vzájemné uznávání pro třetí země protože no, oni nespadají do jurisdikce eh, Evropského eh, soudního dvora, ale já si myslím, že to není eh, správné, protože já mám tady několik příkladů, kde existuje vzájemné uznávání mezi EU a třetími zeměmi, například s USA a, a další třeba s Kanadou, z USA to bylo pojišťovnictví a s Kanadou tam je to mimořádně důležité, protože tam je ta obchodní dohoda a to se dotýká výrobních norem obecně. A pak je tady další úmluva o vzájemném uznávání z Austrálií, o automatizovaných produktech a e, pak tam máme ještě další. A to jsou obecně uznávané postupy. Nikdo z těchto zemí nespadá do jurisdikce soudního dvora a e, takže e, já si myslím, že to by se tedy mělo zohlednit i v rámci Brexitu. Děkuji. Chtěla bych upozornit, že v tuto chvíli nevedeme rozpravu k této záležitosti, pouze si vyslechneme aktuální informace k trialogu Paní předsedkyně, to nebylo, abych zasáhl debaty, jenom jsem chtěl pomoci v práci panu Štefanokovi, Štefancovi. Eh, dosáhli velmi dobré dohody mezi jednotlivými stínovými zpravodaji a když parlament pracuje eh, v tomto duchu, tak dosáhneme dobrých výsledků. My jsme opravdu velmi v předstihu s komisí a s radou. Děkuji, to je velice milé. Pane Švábe, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl eh, ty dvě věci propojit, protože pokud pan Agnew eh, jak si vyvolává dojem, že je tady jaksi Eh, nový, i když eh, samozřejmě je tady dlouho a zná tyto postupy, tak já bych chtěl připomenout, že my tady hovoříme o vzájemném uznávání a on by měl vědět, a náš zpravodaj to ví také, to je velmi komplexní a komplikovaná záležitost v Evropské unii a to již po dlouhá léta, takže já tady nevidím žádný důvod, proč bychom neměli poděkovat panu zpravodaji za jeho vynikající práci a proč bychom tady měli opět otevírat vzájemné uznávání eh, pro příležitost Brexitu, když přitom dříve bylo také zjevné, že to bude velmi komplikované a složité. A, a, a, a e, ti lidé, kteří toto spustili, už to dávno mohli udělat jinak a, a my tady máme e, spoustu práce s našimi vlastními e, problémy, zájemným uznáváním na našem trhu a já si myslím, jak to vedl tady kolega Pascal, tak je to velký krok vpřed, pokud je o do, do vršova, završování jednotného trhu. Ano, děkuji. Dále máme eh, informace o misi do Japonska, kde eh, tedy nejprve dostane slovo pan Danty a potom pan Šváb. Mm, eh, pan Šváb nám možná něco řekne o této misi. Děkuji, paní předsedkyně, to je pouze stručná informace kolegům. Mm, vyjednávání eh, v Tokiu a v Kyoto bylo vynikající. V Kyoto byl naším předsedou pan Danty a v Tokiu jsem já byl v čele eh, delegace. Měli jsme sebou šest kolegů, nebo celkem nás bylo šest kolegů a setkali jsme se eh, s kolegy z Národního parlamentu Japonska a, a i když je to velmi vzdálená země, tak Eh, mají obdobnou legislativu, pokud jde o kybernetické bezpečnosti eh, z roku 2013 eh, a potom ochrana dat z roku 2016, takže to velmi odpovídá tomu, co existuje v EU. Mají už i status ekvivalence v obchodní dohodě, kde my o tom ještě jednáme. Jmenuje se to Ješta a byli tam kolegové z výboru INTA a měli jsme mnoho setkání eh, nejen v Japonsku, ale i mimo a bylo pro nás, pro všechny zřejmé, že Japonsko je blízkým partnerem Evropské unie, že máme mnoho společných cílů nejenom eh, v ekonomické oblasti, ale i v politické a můžeme být velmi hrdí na to, že Japonsko vzhlíží k Evropské unii, chce přebírat naši legislativu a standardizaci, protože jsou přesvědčeni, že my jsme eh, jakýmsi průkopníkem, pokud jde o tyto věci v globální ekonomice a jinak, takže já si myslím, že je to velmi prospěšné děk, a že bychom to mohli řešit po Brexitu. Děkuji. Teď tady máme další věc a to jsou kolektivní hromadné žaloby a ochrana spotřebitelů. A tady má slovo pan De Jong. Děkuji, paní předsedkyně. Mohu také minutu eh, informovat o tom, jak se hlasovalo eh, o právech eh, železničních pasažérů. Já jsem v tom byl také zpravodaj. Chci říct, že jsem rád, že většina návrhů z našeho výboru IMCO byla přijata a využili jsme tato příležitosti. Chtěl bych požádat kolegy aby eh, na plenární eh, rozpravě a my doufáme, že se tam vše z našeho stanoviska eh, dostane. Už jste hovořila o tom, že se jedná o kolektivní žaloby, tedy v tomto tématu, které máme teď na pořadu jednání. My jsme měli ten text do včerejška do angličtiny, takže jsem měl příležitost ho jen tak zhruba prolétnout. Bude to poměrně komplexní eh, jednání, abychom našli společného jmenovatele ve všech politických skupinách. Chtěl jsem jenom dodat, že se určitě budou snažit najít kompromisy a budu se snažit co možná nejvíce sjednotit naše stanoviska jak už jsem se zmínil, byli jsme dosti efektivní už včera eh, ve výboru TRAN, eh, kde jsme pracovali podobným způsobem. A uvidíme, eh, jak bude probíhat práce v jury. Já se budu snažit, abychom měli většinové řešení. Snad bych se mohl zmínit o několika málo bodech. Určitě se jedná o to, abychom se bedlivěji podívali na jednotlivé e, záruky. A také bychom měli u těch pozměňovacích návrhů diskutovat o financování, jak, jak se možná nejlépe naformulovat ten text, protože tam se může jednat i o komerční profit. A za druhé, v mých pozměňovacích návrzích už eh, také bylo jasné, že obecně platí, že kompenzace by měla jít ve prospěch individuálních spotřebitelů, nikoli tedy především veřejného zájmu, eh, nebo jak už je vidět v některých eh, praxích, některých spotřebitelských organizací, kde Eh, prohlašují, že to tedy mm, není vysloveně pro jejich profit, ale že nepřímo pracují pro eh, nějaké jiné organizace. A eh, to bychom tedy s ohledem na peníze měli mít na vědomí. Někdy je to složité pro jednotlivé spotřebitele a, a veřejné soudy, to jsou to to by vlastně mohlo být eh, střetem zájmu. A také by mě eh, zajímalo to, že některé skupiny eh, ty si přejí spíše opt-in než opt-out pro spotřebitele, ale já si myslím, že to je složité. My musíme zajistit, že jako spotřebitel budete vědět, že existuje kolektivní hromadná žaloba a pokud tam bude to opt-in, tak je potřeba také eh, zajistit, že ta dotčená eh, společnost, ten podnik, podnik nebo příslušný orgán vám dají tu informaci k dispozici, protože jinak eh, by tam mohl být nějaký spor, aniž by ti dotčení věděli, že tam něco takového probíhá. Eh, slyšel jsem, že zpravodaj na Jury odložil představení zprávy eh, pro eh, ten výbor o dva týdny a já dnes odpoledne na koordinátorech to zmíním, že bych byl rád, kdybychom si dali delší dobu na kompromisy. A že by bylo lepší, abychom tady měli více času, než abychom uh, to eh, ukvapili a eh, tím, že se to odložilo na jury, tak bude možná i lepší odložit eh, stíno, zasedání stínových zpravodajů. Myslím si, v úterý příští týden má být a my bychom si dali více času na kompromisy Měli bychom více než jeden den a pak bychom o to mohli kvalitně vyjednávat. Takže já si myslím, že bude výhodnější, když si na to dáme eh, více času. Já to ještě navrhnu na zasedání koordinátorů. Děkuji. A dále tady máme pana Švába, jakožto stínového zpravodaje za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl panu zpravodaji poděkovat za eh, velmi rozsáhlé zohlednění pozměňovacích návrhů, které Eh, provedl. Eh, a já jsem se tady právě díval na to, jaké změny eh, bych tady měl probrat ale tam e, jsou, je několik řádek e, čísel, takže nemá smysl to v této fázi zmiňovat, takže já bych pouze úvodem uvedl, že pro frakci EPP a pro mě jakožto sněmového zpravodaje je jedna věc zřejmá a to, že je to velmi citlivá záležitost, kterou již nemůžeme, e, pokud bychom teď zašli příliš daleko, vrátit zpět a v USA kde před nedávnem byla delegace pro vnitřní trh. Je to tak, že podniky za rok investují více, roku, eh, více peněz za rok, eh, aby se ubránili před neodůvodněnými eh, žalobami a potom do toho investují více peněz, než investují do výzkumu a vývoje. A když je tam takový systém, že se více peněz vydává na ten průmysl těch žalob eh, a naruší to vědu a výzkum, tak to, to prostě není cesta, kterou bychom se měli vydat. A pokud jsem to dobře pochopil, tak to je pohled, který sdílí i ostatní kolegové. To považuji za velmi pozitivní. A teď si musíme položit eh, v tom eh, důsledku otázku, co z toho vyvodíme. E, i když samozřejmě chceme mít ochranu spotřebitelů, musíme přihlédnout i k tomu, že i v americkém systému spotřebitelé toho nezískají více než v Evropě. Většina těchto procesů, e, tam ty zisky z toho jdou do kapes e, právníků nebo těch, kteří organizují to organizují ty spotřebitele. A to přece není náš cíl, aby ty peníze končily v kapsách někoho jiného než spotřebitelů. A tady již kolega upozornil na to, jaké potřebujeme pojistky, abychom takovým excesům zabránili. A já musím upřímně říci, že mě překvapuje, že Evropská komise dnes v roce 2018 eh, vkládá do návrhu úplně jiné věci, eh, než eh, dala do svého doporučení radě v roce 2013, protože toto téma není včerejší a my jsme již diskutovali o tom, jak bychom měli nakládat s těmito uh, změnami nebo věcmi. tedy to už jsme měli před problémem s Volkswagenem. V roce 2013 komise v jednom doporučení stanovila celou řadu pojistek, které v každém případě musí být zohledněny a není mi jasné, proč Evropská komise eh, v těchto věcech, které sama eh, předkládá, si tyto věci neuvědomila. A jinak si myslím, že v článku 4 potřebujeme přísná kritéria Eh, a v článku 5 chceme nařízení opt-in, o tom mluvila i komise. Ono to možná není úplně jednoduché, ale my máme dobré nápady, jak to dosáhnout. Článku 7 bychom chtěli uh, upravit financování třetích stran uh, tak, aby uh, se tady vlastně nevybíraly poplatky za neodůvodněné žaloby a potom nechceme, aby se to tam vyměřovalo jednotně a nebo takové, nechceme takové platby, které by nepři, nepřispívaly spotřebitelům. A dále si přejeme, aby ta strana, která má nést, aby ta strana, která prohraje, nesla náklady a seznam těch právních aktů eh, z příloze 1a, to by, neměla být, to by neměl být otevřený seznam, ale seznam konečný, protože eh, pro mnoho věcí, které se tam uvádějí, není ani posouzení dopadů. Takže eh, Myslím, že by se to celé mělo postavit na solidní základ. A pro nás je zřejmé, že mm, tady mm, to bylo navrhováno horkou jehlou. Ono samozřejmě Eh, se to dá ospravedlnit, ale to téma je natolik citlivé, že žádám o to, abychom si dali čas a abychom ty důležité otázky eh, probrali pečlivě, nalezli kompromis a abychom to celé, než se rozhodneme, náležitě zhodnotili. Děkuji. Děkuji za sociální eh, demokraty Virginie Rozier, ale ta tady není, přijde, jak se zdá později. Za ALDE pan Selimovič který bude hovořit eh, za eh, svého kolegu. Děkuji, paní předsedkyně. Matias tady eh, nemůže pít a požádá mě, abych řekl pár slov místo něj. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za práci na této záležitosti a pan eh, de Jong na minulém setkání eh, ve svém stanovisku pardon, již ošetřil celou řadu důležitých věcí a v diskuzi s ním jsem zmínil několik obav a to ale bylo zohledněno i v pozměňovacích návrzích, které jsem předložil. Za prvé bych chtěl zdůraznit, eh, že je třeba zajistit minimální harmonizaci v této směrnici a že by se to mělo doplňovat se současně fungujícími národními Eh, mechanismy. Tady je potřeba mít trans, dále je potřeba mít transparentní eh, eh, kvalifikované zařízení a proto je potřeba to tam vyjasnit. Za třetí, deklaratorní prohlášení v článku 6 by mělo být uplatňováno pouze ve velmi výjimečných situacích a měli bychom zajistit, že se toto nestane normou. Komplexní případy, které se dotýkají spotřebitelů v několika členských států, potřebují náležitou koordinaci. Článek 16 uvádí několik aspektů přeshraničních akcí, ovšem přesto potřebujeme na evropské úrovni lepší koordinaci, tak abychom mohli zajistit efektivní eh, vyřizování kolekt- hromadných žalob, eh, které jsou přeshraniční. Děkuji a za zelené má slovo. Děkuji. Děkuji zpravodaji za vynikající práci odvedenou na této věci je velmi důležité, aby spotřebitelé i další skupiny, eh, kterých se dotýkají skandály, jako je Dieselgate, měli možnost kolekt, hromadných žalob. A také jsme navrhli, že toto by se nemělo omezovat eh, pouze na spotřebitele, protože když se podíváme na Dieselgate, tak ano, samozřejmě spotřebitele, eh, kteří vlastnili eh, tyto automobily, byli dotčeny těmi důsledky pro zdraví, ale samozřejmě se to týkalo i dalších účastníků provozu. Takže jsme předložili několik pozměňovacích návrhů, tak aby na, v příloze byl otevřený seznam, abychom zajistili, že různé typy nepříznivých vlivů pro zdraví nebo eh, při práci mohly být také zohledněny. Dále plně nechápu, proč se neustále srovnáváme s USA a s modelem, který se velmi odlišuje od toho, co navrhuje komise, zejména s ohledem na to, že máme dobře fungující příklady v EU, pokud jde o hromadné žaloby a někdy se vlastně zachází i dále než v návrhu komise. A proto souhlasím s tím, co zmínil zástupce ALDE, že bychom měli usilovat o minimální harmonizaci, tak abychom nesnižovali míru ochrany spotřebitelů eh, současných existujících modelů. Také si myslíme, že systém opt-out by měl být zachován. V některých případech může být velice eh, složité eh, kontaktovat všechny spotřebitele eh, a i je motivovat, pokud ta kompenzace je nízká. Pokud je o kvalifikované subjekty, tak tady je jasné, že hovoříme o neziskových subjektech. Pokud to má být více vyjasněno, dobře, jsme tomu otevření, ale musíme zajistit, že definice kvalifikovaných subjektů nebude příliš e, úzce vymezená, tak abychom nevyloučili některé již dobře fungující systémy pro ochranu spotřebitelů, které v členských státech fungují ad hoc skupina pro ochranu spotřebitelů nebo další dočené strany by měli mít eh, v zásadě možnost eh, tyto věci zohlednit, pokud jde o strukturu a povahu jejich fungování. Eh, myslím si, že můžeme velmi ovlivnit jednání na jury. Měli bychom si samozřejmě dopřát dostatek času, ale myslím si, že stanovisko bychom měli mít připraveno, až začne práce v jury, tak abychom mohli co nejvíce ovlivnit jednání tam. Děkuji. Děkuji, Virginie Rozier. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla vyjádřit podporu návrhu komise. Čekali jsme na to dlouho. V každém případě ze strany eh, politických subjektů i z našeho tu podpora existuje. Ale vzhledem k eh, uplatňování práva spotřebitelů, tak to bude velice užitečné. Komise byla velice moudrá a opatrná, navrhla nástroj, který jde ve směru normalizačních postupů a zároveň chce být flexibilní při uplatňování eh, těchto pravidel. Samozřejmě je potřeba ještě mnoho upřesnit, například my všichni sdílíme starost zpravodaje a některých kolegů. Eh, naopak eh, některé návrhy některých kolegů, speciálně od EPP, se nám zdají trochu zneklidňující, protože snižují trošku důležitost textu. My jsme předložili pozměňovací návrhy, eh, především se jedná o minimální eh, eh, normalizaci, jedná se o minimální harmonizování, če, tak, aby če, če, členské státy mohly udržet svoje vlastní pravidla pokud e, mají lepší. Co se týče pole působnosti, myslím si, že je důležité e, držet se co nejširšího hodnocení. Myslím, že e, není potřeba vyloučit ty poznámky k příleze, naopak já si myslím, že je třeba je vzít potaz. Ale pak to, co řekl i můj kolega, si myslím, že je třeba předložit takový pozměňovací návrh, který by tento přílohu vzal v potaz. Je třeba mít eh, takovou ochranu spotřebitů, aby měla eh, eh, komplexní dopad. Myslím si, že někteří kolegové chtěli i revizi tohoto článku. Myslím si, že to bude dobré ke zjednodušení tohoto postupu. Ten režim by se měl vztahovat i na cestující v dopravě. Někteří eh, členové, někteří poslanci by chtěli snížit i počet těch kvalifikovaných subjektů. Já si myslím nicméně, že komise předkládá dosti vyvážený návrh. Je tam dále námět, který je hodně diskutovaný a to je otázka financování třetími subjekty. Je jisté, že eh, je eh, potřeba, aby tady v ohledně financování to bylo co nejtransparentnější a by bylo zcela jasné, jak, jak se tyto fondy budou používat. Co se týče toho opatření eh, o zástupnosti, tak eh, si myslím, že by nemělo být nezbytné dojít ke konečnému rozhodnutí. Eh, je potřeba, aby bylo potřeba dosáhnout určité rychlosti v předkládání těchto žalob a některé pozměňovací návrhy, které chtějí zrušit možnost odvolání, kde by mohla docházet jenom deklarativním, deklarativním prohlášením, tak, tak se nám nezdá, nezdá se nám to příliš pozitivní. Já si myslím, že tady bychom obešli substanci podstatu toho textu, který by měl zajistit očkodnění spotřebitelů kolektivně. E, jedná se o poměrně složitou otázku, takže si myslím, že jsme e, nicméně vnesli i mm, právní názor do této směrnice a myslím si, že bychom měli z, zcela odstranit to opatření, které se týká deklarativních prohlášení, co se týče očkodnění. A pokračuji si tedy v tom, že se ptám, zda ten článek 6 v návrhu směrnice by bylo potřeba vyškrtnout. Se chápu kolegy, kteří by chtěli, aby každý z těch spotřebitelů měl individuálně možnost očkodnění, u těch minimálních částek myslím, že by bylo možné používat nějaký fond pro ochranu spotřebitelů. Čili na tento aspekt je třeba se podívat podrobněji. A e, končím tím, že bych připomněla, že je důležité, abychom opravdu korektně informovali spotřebitele, e, jaké mají možnosti k očkodnění tak, aby bylo možné eh, provádět tato očkodnění a kompenzace. A to je taky smysl mých pozměňovacích návrhů, které jsem předložila a doufám, že dostanu podporu kolegů. Ještě jednou děkuji zpravodaji za jeho práci a eh, jsem ráda a tě očekávám další diskuzi. Děkuji. Za komisi to máme paní Rodriguez. Děkuji vám mnohokrát, děkuji také panu zpravodaji a sínovým zpravodajům za velice konstruktivní e, poznámky. Bereme na vědomí různé pozměňovací návrhy k tomuto návrhu. A já bych chtěla rozpět některé z které se zazněly ohledně možného zneužívání systému. My neimportujeme kolektivní žalobu ze Spojených států, ale zavádíme mechanismus, který vyplývá z toho, co už je v členských státech, protože kolektivní eh, náprava, eh, kolektivní náhrada už existuje. Eh, zejména se jedná o to, že takováto žaloba může být podána jen prostřednictvím určitých kvalifikovaných orgánů nebo subjektů Eh, takže eh, to, co je ve Spojených státech, by mohlo vést eh, k abuzivnímu využívání tohoto systému, ale to my mít nebudeme. My navrhujeme, aby se omezilo takovéto zneužívání systému. Souhlasí s panem Švávem, hovořil o tom doporučení, proč tam nezavádíme všechna kritéria, doporučení. To je otázka vztahující se k nástroji, který máme k dispozici, protože je to směrnice. A členské státy eh, tedy mm, mají uloženy určité podmínky pro tento mechanismus. Ale nezabýváme se procedurální samostatností eh, v jednotlivých členských státech eh, pro dané orgány. Takže Jedná se tedy o systémy, které už jsou implementovány v mnoha členských státech. Eh, nechceme eh, přejímat to, co je ve Spojených státech, eh, věci, které neexistují u nás například. A neměli bychom Neměli bychom některé aspekty ze Spojených států ani e, navrhovat. Teď e, no, nechci se zmiňovat například jeden členský stát, který má takovéto kolektivní očkodnění. E, by neměl využívat příliš sankční odškodné. Eh, uvidíme, jak bude probíhat eh, diskuze na radě. Chceme posílit eh, kritéria, zejména ohledně transparentnosti financování. Potom je to otázka optinu a opt-outu. A náš návrh by měl zůstat neutrální, to si přejeme. Některé členské státy mají systém opt-in, jiné členské státy mají opt-out a jiné členské státy mají kombinaci obou dvou. Uh, Eh, eh, takže my si přejeme, aby v tomto ohledu byl návrh eh, neutrální, aby zůstal na členských státech rozhodnutí, jak si to zařídí. My, když říkáme, že výsledek toho očkodnění by měl směřovat ve veřejném zájmu spotřebitelů, tak tím nechceme předejít tomu, aby konkrétní spotřebitel měl eh, nárok na, na očkodné. Ale v některých eh, případech to může být eh, disproporční. Může dojít k obtížným výpočtům toho, kdo vlastně co či kolik eh, dostane eh, z těch eh, spotřebitelů. Takže my chceme pokrýt nejen zásadní pravidla o ochraně spotřebitelů, ale také využívá takovéto evropské zákony, které už mají ustanovení o vztazích mezi podniky a spotřebiteli a už zvažují práva spotřebitelů, jako například právo na informaci u spotřebitelů. Podle těchto principů jsme tedy jednali. Důležité podle nás je eh, v poli působnosti, pokud bychom tedy působnosti rozšířit, také držet se těchto principů jen pro ty nástroje, které nám umožňují specifická práva spotřebitelů. Co se týče práv cestujících, ta jsou součástí to, působnosti této směrnice. Máme například článek pro železnici, pro eh, leteckou přepravu. Chtěli jsme si udělat eh, nebo vytvořit příležitost tak, aby až tedy se vyjedná tento nový mechanismus s legislátory, tak eh, v některých eh, případech bude možné individuálně, ne kolektivně poskytovat eh, očkodnění. A je zapotřebí, pokud tento systém bude teď nahrazen, aby bylo jasné, že tedy spotřebitelé nebo cestující budou očkodnění. My nemáme v úmyslu vyloučit tyto sektory vůbec ne. Chceme uchovat očkodnění všech eh, těchto sektorů, které už je mají. Eh, pak to byly pozměňovací návrhy vztahující se k nástroji, který umožňuje mm, harmonizaci. My bychom chtěli, aby členské státy si uchovaly i další mechanismy pro eh, kolektivní odškodnění spotřebitelů, pokud je mají aby zachovali tedy vyšší úroveň ochrany pro spotřebitele. Na úrovni Evropské unie a všech členských států v důsledku přijetí této směrnice si přejeme mít mechanismus, který bude mít nějaký e, společný základ a který bude možné uplatnit ve všech členských státech. A tady bych možná skončila, paní předsedkyně, a na závěr už bych jenom poznamenala, že e, velice ochotně budeme spolupracovat e, se všemi kolegislátory, s Evropským parlamentem tedy, abychom vyjasnili e, všechny ty prvky, o kterých hovoříte v pozměňovacích návrzích. Co se týče načasování celého procesu, já vím, že tu jsou obavy, a Eh, aby se to stihlo co nejdřív, nicméně mm, musíme ten text pracovat co možná nejlépe. Eh, eh, tento text má být přijat v Evropském parlamentu před volbami a my usilujeme o to, aby to bylo možné. Děkuji. Než předám slovo zpátky panu zpravodaji, ještě má slovo další kolegyně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tento mechanismus je velice důležitý a musí být velice bedlivě uspořádán. Je 19 z 28 členských států má takovýto mechanismus kolektivního očkodnění. Tento návrh i podle mě by měl být širší. Eh, ohledně očkodní spotřebitelů. Mělo by se jednat i o malé podniky, eh, odbory, i mm, in, individu, nebo tedy mm, individuální občany, kteří utrpí nějakou újmu. Například Ryanair a s ním zpěté e, stížnosti. E, myslím si, že e, do oblasti působnosti by tedy měly být začleněny i, i tyto sektory týkající se přepravy a týkající se také zdravotních služeb jedinec by měl být schopen získat nebo dosáhnout spravedlnosti jak individuálně, tak kolektivně. Měl by být tedy nějaký kvali- kvalifikovaný subjekt, který musí mít silný hlas aby všichni potenciální uživatelé se mohli připojit k takovémuto postupu. Já jsem také jako kolegové přiložil některé pozměňovací návrhy ohledně eh, potřeby komunikace směrem k občanům, ale také proto, abychom si mohli mezi členskými státy vyměňovat osvědčené praxe. Děkuji a nyní má slovo pan zpravodaj. Ještě někdo? Ještě kolega. Ne, Denis, Denis souhlasil, že ještě můžu promluvit. Děkuji. Já jsem slyšel, co říkala paní Rodriguez, která zastupuje komisi. Ano, je to velice komplikovaný materiál, ale pokud nemáte řešení k tak komplikované věci, proč se eh, to snažíte nějak upravit? Už jsem to říkal několikrát, že komise se snaží eh, zlepšit tento eh, text ale možná by to nebylo v té podobě, která přišla do parlamentu. Komise bez toho, aby se e, zmiňovala o e, pozměňovacích návrzích, e, které přinášíme, je je možné, že již pracuje na své vlastní změně tohoto textu. A to bychom měli vědět. Já znám právníky dost dobře, sám jsem taky právník. Oni se na to těší, protože budou mít příležitost. Já Nevím, jestli se někdo zabýval riziky, které tento text může přinést a Tady se nejedná tedy konkrétně o tu myšlenku návrhu, z toho souhlasíme s komisí, ale pokud chceme minimálně harmonizaci, tak nemůžeme eh, zarazit ten toxický koktejl, který může vzniknout, když se setká tato minimální harmonizace eh, s různou legislativou v členských státech, například eh, Eh, na Maltě můžete mít jiné eh, podmínky pro kolektivní odškodnění, ale může dojít k takzvanému eh, takzvanému, takzvané turistice právní, kde se budou snažit jednotlivé subjekty využívat jednotlivá právní ustanovení v různých členských státech podle toho, jak jim to bude vyhovovat. Prosím, kolegové, buďme velice obezřetní, než všechny ty návrhy, které sem přicházejí, začneme probírat. A musím říct, že jsou tu určité firmy v Evropské unii, které mohou mít s takovýmito návrhy opravdu problém. A pokud výsledkem bude ztráta pro uh, tyto podniky, uh, tak by to měla být věc, kterou bychom se mě, eh, bychom se měli zabývat a měli bychom ji mít na srdci. Pan Denis de Jong. Děkuji, paní předsedkyně. Opravdu teď mohu být stručný. Oproti tomu, co řekl eh, Andreas, já si myslím, že to, co řekla zástupkyně komise, je velice užitečné. A může nám to pomoci najít řešení. Také souhlasím, že minimální harmonizace je zásadní a velká většina je zde pro minimální harmonizaci. Pokud tu jsou nějaká nebezpečí, musíme je prodiskutovat. Pokud máme systémy, které vypadají, že fungují na vnitrostátní úrovni, tak eh, bychom je neměli nechat zaniknout eh, kvůli této eh, směrnici. Co se týče harmonogramu, ano, musíme společně dosáhnout výsledku. A mám dojem, a budeme o tom již hovořit dnes odpoledne s koordinátory, že se musíme zabývat prioritami, vést eh, diskuzi o důležitém obsahu. Je pravda, že tu máme různé eh, názory, to se projevuje při našich diskuzích, ale, ale i na zasedání stínových Eh, zpravodajů, eh, tedy musíme usilovat o to, abychom měli eh, většinová stanoviska. Děkuji, takže kompromisní pozměňovací návrh budou 21. listopadu a 22. se bude hlasovat. Další bod na pořadu jednání jsou pozměňovací návrhy týkající se zprávy o implementace přezranič, směrnice o přezraniční zdravotní péči. Paní Grapíny. Doamna președintă, <clears throat> stimați colegi, uh, în calitate de raportor uh, am început... Zkusila jsem se během našeho prvního uh, setkání s ze zpravodaji, které jsme měli včera, říkala jsem, že je třeba harmonizovat ty pozměňovací návrhy, hlavně dospět ke kompromisnímu návrhu. Všichni se shodli na tom, Eh, z jakéhokoliv politického spektra byly, že máme před sebou směrnici, která eh, byla vypracována před eh, pěti lety a nedostalo se dobrého výsledku díky této směrnice. My, jakožto zákonodárci, tedy my bychom měli posoudit dopady těchto zákonů. A bohužel říkám, že když po pěti letech je 25 států, kteří eh, ne, neaplikovali tuto směrnici a ti ostatní říkají, že ten systém nefunguje, i když tu směrnici aplikovali, tak to už něco znamená. Je jasné, že potřebujeme najít eh, interoperabilní řešení, které budou funkční. Je také jasné, že je třeba výjít ze předpokladu, že je třeba dospět k účinným, k účinným zdravotním službám ve službách spotřebitelů. Já děkuji všem, kteří předložili pozměňovací návrhy. Mohli jsme již formulovat kompromisní návrhy a budou ještě sformulovány další návrhy, protože máme čas až do té doby, kdy se bude hlasovat. Ale chtěla bych říct kolegům následující věc. Především jsem spokojená s tím, že jsme na stejné vlně že máme stejnou filozofii ohledně této zprávy. Je třeba nicméně vytvořit systém, který eh, by nefungoval jenom na papíře v teorii, ale by to byl systém, eh, který by byl dobře eh, aplikován potom následovně, protože potřebujeme mít i opory na národní úrovni. Často ti lidé v těch jednotlivých členských státech nevědí ani, jak k tomu přistupovat, jak tedy potom informovat také pacienty, že existují určité informační kontaktní místa, kde se mohou spoustu věcí dozvědět. Práva pacientů například jsou zcela neznámá, oni je prostě neznají, jaká mají práva. Jak tedy postupovat v všech, všech členských státech? Je e, to velmi komplikované ne všichni vystudovali eh, medicínu. Jak tedy zjednodušit celou eh, tu věc, aby lidé si uvědomovali, jakým eh, postupem mohou pokračovat a jak, jak snížit taky veškeré ty doby proplácení nákladů zdravotních. A naším cílem, a chci tady poděkovat našim zpravodajům, naším cílem je to, že my, ano, my jako výbor jenom prezentujeme stanovisko, ale doufám, že naše stanovisko bude vyslechnuto, protože eh, my eh, jsme také to stanovisko předkládáme na základě toho, co jsme zjistili na vnitřních trzích. A my můžeme konstatovat to, co víme ze vnitřních trhů. A Jinak, pokud bychom nebyli vyslechnuti, tak by eh, tato veškerá práce přišla vněveč. My eh, se ještě jednou sejdeme, eh, ještě dojdeme snad k dalším kompromisním návrhům. Už máme jeden návrh, který se týká sbírání údajů, notifikací, potom pozměňovací návrh, který se týká definice ochrany zdravotní a tak dále. Chtěli bychom Chtěli bychom, aby eh, ta komise příslušná eh, toto vyslechla, tedy ty naše návrhy. Já jsem velice ráda, že máme tuto zprávu, protože vím, že eh, naši spoluobčané se na nás neustále obracejí a chtějí, aby měli přeshraniční účinnou lékařskou péči, která bude fungovat všude v Evropské unii. Děkuji a nyní za EPP měla pohovořit paní Buzoj, ale ta tady není, takže slovo má pan Sulík. Za, za EKR. Děkuji velmi pěkně za slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní kolegyně, dnes budu velmi stručný, protože v podstatě zcela souhlasím eh, a v celém rozsahu s vaší prací. Chtěl jsem velmi poděkovat eh, za to, že připomínky byly eh, přijaty a nemám k tomu co víc dodat. Pouze to, že by bylo dobré postarat se o to, abychom nejdříve měli směrnici implementovanou ve státech a teprve potom ji měnit a vylepšovat. I e, u jiných nařízeních e, je toto velmi problematické, protože se něco schválí a nepočká se ani na implementaci a mění se to. Jenom nakonec jednu poznámku. E, vyjádřím jenom drobný nesouhlas, neboť se zamýšlím nad tím, jak dosáhneme toho, že ti lidé budou ovšem informováni. To eh, bych tedy eh, chtěl vám doporučit, abyste nedělali z lidí právné ovce, které se informovat neumí. V době internetu si každý informace umí obstarat, každý, eh, kdo to chce, to dovede. Spolehejme se tedy na lidi, nemusíme za ně řešit všechno. Pokud ale vy se trápíte s tím, že některá pravidla pochopí jenom vysokoškolsky vzdělaní lidé, tak by bylo možná dobré se zamyslet nad tím, jak tato pravidla udělat, zjednodušit. Už při vytváření těch pravidel by bylo potřeba eh, pomýšlet ne na geny, ale na obyčejné lidi. Ale to je jenom poznámka. Ještě jednou vám děkuji za vaši práci. Děkuji. Děkuji za Alde pan Selimovič. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych nejprve poděkovat zpravodajce paní Grapiny za vynikající práci a velmi eh, dobrou atmosféru Eh, členské státy eh, tady měly velké spoždění, pokud je o prosazování této směrnice, která má vylepšit mobilitu pacientů v Evropě, vyjasnit eh, jejich práva a zajistit, že v jiném členském státu se s nimi bude rovně zacházet a také zajistit poskytování informací. Mohu vás ujistit, kolegové, že i když máte univerzitní diplom, tak eh, některé věci prostě nepochopíte. Já jsem se o to snažil a je to v podstatě nemožné. Takže jsem velmi rád, že stínoví eh, zpravodajové eh, souhlasí s tím, že vyšleme velmi silný signál členským státům, pokud jde o naše znepokojení v souvislosti s pozdní transpozicí. Ehm, 14 zemí například eh, zatím ještě nevyužila ta kritéria a, a, um, a, eh, overnight a právě v těchto členských státech, upozorňuje komise, není jasné, jaká ošetření mají být předběžně povolena. Eh, použití alespoň mm, u tohoto kritéria eh, to, to, to národní orgány prostě nezohledňují a když nevíte, zda vám zaplatí ta, tu zdravotní péči, kterou využijete v cizí zemi, tak eh, ji prostě nepodstoupíte, protože je tam příliš vysoké riziko. Pokud jde o poskytování Eh, ošetření na dálku, tak tam je potřeba to vyjasnit, protože eh, někde se poskytuje taková konzultace v některých členských státech eh, u praktického lékaře, v některých členských státech ne. Spravodaj mnoho Eh, našich eh, podnětů převzal. Včera jsme měli zasedání stínových zpravodajů a stá se, že parlament se shodl na tom, že chce vyvíjet tlak na členské státy, aby lépe transponovali tuto směrnici, aby se usnadnila situace pa- eh, pacientů, aby mohli lépe rozhodovat o tom, jaká země by jim měla poskytnout zdravotní péči a za jakých podmínek se tak stane. Děkuji paní zpravodajce a myslím si, že společně se stínovými zpravodaji jasně se nám jistě podaří eh, dospět ke kompromisu. Děkuji a slovo má opět paní zpravodajka. Nevím, jestli chce k tomu něco dodat, ale má možnost. uh eu nu vreau decât într adevăr să mulțumesc și să pentru că este comisia prezentă sper că este A chtěla bych poděkovat kolegům a vzhledem k tomu, že eh, komise eh, dnes také zde má zástupce v sále, tak bych chtěla říct, že eh, komise musí najít nějaký nástroj spolupráce s členskými státy. A proto, aby se věci zjednodušily abychom nežádali o lidech eh, obrovské množství potvrzení, kopií, papírů. My jsme ve věku eh, internetovém je to velice složité eh, všechno tuto dokumentaci dá dohromady i pro ty, kteří vystudovali univerzitu, jako tady někdo už poznamenal. Takže já vím, že když přijmeme naše návrhy, tak už Eh, nebudeme mít, eh, bude ještě určité období, kdy ani komise, ani členské státy nebudou eh, reagovat. Čili my musíme opravdu na národní státy naléhat v tom, že mají povinnost v tomto směru podniknout kroky. Je třeba zjednodušit veškeré té postupy a nepřidávat tam další náklady pro občany, kteří musí nebo nebo mají, e, mají potřebu tedy na přístupu ke zdravotní péči v jiném členském státě. E, ty členské státy by měly tu, tuto dát e, do popředí. Děkuji a hlasovat budeme na příštím zasedání v listopadu. Další pod na programu je eh, zvážení návrhu eh, zprávy o provádění směrnice o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích a zpravodajkou je paní Lara Komi, které tímto uděluji slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych taky poděkovat ostatním kolegům, kteří eh, pracují a kteří spolupracují velmi dobře. Ráda bych Eh, šla rovnou k mm, meritu věci. Směrnice eh, z roku 2011 o opožděných platbách eh, stanoví zcela jasné termíny 30 a 60 dní, do kterých je třeba splatit, tedy jak soukromým, tak veřejným subjektům dluhy, ale umožňuje také různé odklady pokud tyto jsou tedy stanoveny a pokud neohrožují věřitele. Ale bohužel vidíme, že ne všude a ne ve všech členských státech tato směrnice byla dobře aplikována. Jsou některé skutečnosti a mezi některé reality, například Itálie, kde veřejná zpráva například platí až pod 104 dnech oproti průměru evropskému, které je 47 dní když mají platit vlastní dodavatele. A to Některé podniky, hlavně malé a střední podniky, dovedlo až ke krachu. Čili říct si dneska, že podniky eh, krachují, eh, protože pracují dobře, ale špatně se, špatně se jim platí, tak to je opravdu absurdní. Proto eh, naše práce se soustředí na revizi této směrnice, protože v okamžiku krize, v okamžiku, kdy jsou obecné těžkosti, tak podle mě jsou čtyři teda klíčové body, na které se musíme soustředit. Za prvé, Eh, je třeba eh, upřesnit ten maximální lhůtu odkladu, eh, co se týče platby malým podnikům, protože nemůžeme dopustit, aby ti velcí vykonávali takovou obrovskou moc a tlačili při vyjednávání s malými podniky, s těmi malými subjekty, protože někdy dochází i k nelegálním postupům a to se nesmí dít. Eh, druhý bod by se týkal toho, že je třeba zanést přiměřené a povinné, eh, povinné opetření pro očkodnění. Například země jako Španělsko mají skvělou metodologii, eh, protože když veřejná práva se eh, ne, nejedná, tak jedná stát. A to je eh, dobrá praxe a my můžeme použít a uvidíme, jestli jsou ještě nějaké lepší praxe. A to všechno se musí ale dít eh, povinným způsobem, protože jinak budeme couvat, tak jako v předchozí fázi. Třetím bodem jsou přísnější kontroly, a to ze strany členských států prostřednictvím nařízeních Eh, takzvaným nařízením name and shame. V tomto případě je to shame eh, to znamená, že se tě oddělují ti dobří od těch špatných. Je to o škole to říct, ale myslím si, že ta bílá listina eh, to je opravdu nejlepší způsob, jak eh, dojít k dobrým obchodním eh, smlouvám. Protože když my víme, že máme před sebou někoho, kdo platí dobře a zároveň věřitele nebo dodavatele, který používá nejlepší praxe, tak je to v pořádku a to může usnadnit celé jednání. A poslední aspekt, který není nicméně méně důležitý, je rychlost proplácení čím rychlejší je proplácení do těch 60 dní, tak jak jsme řekli, tak tím eh, je lepší ten ekonomický oběh, který umožňuje eh, dobré a správné fungování ekonomiky. Jsou země a mezi nimi také bohužel Itálie, ale nejenom Itálie, které bohužel eh, neupla- ne, neproplácejí včas a myslím si, že je absurdní, že když stát v tom draft reportu, v, tom, v té zprávě by měl být příkladem, měl by být modelem eh, dobrého, správného splácení. Naopak eh, je jeden z nejhorších plátců, které my máme eh, s ohledem na tyto praktiky. Samozřejmě já jsem vám k dispozici pro veškeré nápady, vylepšení, protože právní rámec, který je samozřejmě jiný stát od státu, ne vždycky umožňuje uh, tomu věřiteli, aby se mohl dobrat v rychle, a č- rychle, rychle svých eh, požadavků, aby mohl splácet dluhy, které má. Co se týče ten table, který my máme, tak dnes eh, předkládáme eh, draft report, máme potom lhůtu na podávání pozměňovacích návrhů do 17. října. Ráda bych s vámi tedy sdílela i tyto lhůty, pokud si myslíte, že jsou vhodné nebo ne. Pak mezi 21. a 22. listopadem se bude o tom diskutovat a případně se bude 6. listopadu v IMKU hlasovat tak, abychom eh, do ledna, a já si přeju, aby to bylo co nejdříve, mohli o tom hlasovat na plenární schůzi. Také proto, abychom eh, dali příklad, že tato témata se dají řešit rychle, protože jsou zcela ústřední, protože v Evropská unie stojí po boku malých a středních podniků a eh, ví, že nechce poškozovat to, co je B2B. Chceme také podporovat eh, leální a ne, eh, ne neleální eh, konkurenci. Děkuji stínovým zpravodajům, potom budeme i se setkávat, domluvíme se na setkáních, abychom našli co nejlepší řešení a já jsem vám k dispozici a děkuji. Děkuji za SAD, tu máme paní Grapiny. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Já chci poděkovat eh, Láře. Úplně souhlasím s tím, co říkala. Já jsem byla ministrní, když byla přijímána tato směrnice a bohužel jsme tehdy viděli, že při realizování této směrnice máme velice eh, skromné výsledky. Pokud stát nejde vzorem a neplatí Eh, své účty do 30 nebo 60 eh, dní podnikům, tak je jasné, že to bude mít za důsledek eh, také chování při placení faktur ze, ze strany dalších subjektů. Pokud tedy nebude stát a ministerstva toto platit včas, tak to má svůj dopad. Velké podniky Eh, tak to mohou ještě eh, to mm, fungovat, jenže potom, když velký podnik bude čekat, to až zaplatí stát, tak následně bude platit ještě později, třeba po šesti měsících eh, svým subdodavatelům. A ty malé podniky jsou nakonec ty, kdo jsou placeny nejpozději. Cílem směrnice bylo pomáhat malým a středním podnikům. A já jsem ohledně toho vedla celou řadu diskuzí se všemi možnými profesionálními združeními. A poslední diskuze byla 20. 1. září a všichni si stěžovali na to samé, takže je zjevné, že stát musí jít příkladem. A flexibilita směrnice, když říkáte 30 nebo 60 dní, tak všichni eh, raději budou chtít to vyšší číslo. Proto je zapotřebí, abychom si stanovali maximální lhůtu pro platbu. Více než 60 podniků eh, ne, nebylo eh, za, zaplaceno, nedostalo to očkodnění, které mělo získat kvůli opožděným platbám eh, od státu. A podniky si prostě nemohou dovolit takovýmto eh, způsobem fungovat, když nedostanou platbu včas a pak ještě nedostanou ani ten eh, sankční příplatek. Za tu dobu, než platbu dostanou, mohou jít do úpadku. Vnitrostátní legislativa musí být upravena. Eh, samozřejmě, že záleží na tom, jak vypadá situace v jednotlivém členském státu. Já bych eh, ráda, abychom o tom diskutovali s paní Spravedlkou, s kolegy, abychom se zbavili některých nejednoznačností, které v některých členských státech jsou. Například, jak zkrátit ty platební lhůty, jak zkrátit eh, ten řetězec eh, platební. Jak dosáhnout toho, aby podniky byly zaplaceny dříve? protože jinak oni si musí eh, vyžádat úvěr u banky a kdo zaplatí ten, eh, tu cenu úvěru eh, od banky, to by měli zaplatit ty subjekty, které zaplatili nebo mm, platí pozdě, neplatí včas. Břemeno by nemělo ležet na těch podnicích, které jsou věřiteli a nedostali včas své platby. Eh, zatím tento text neodpovídá očekávání a malé a střední podniky jsou ve velice obtížné situaci. Pan Sulik. Děkuji pěkně. Eh, děkuji. A souhlasím s většinou návrhu. Tento návrh podpořím. A rád bych eh, jenom pronesl několik malých připomínek. Jsem rád, že přístup jedna a velikost pro všechny neexistuje. Chápeme, že v některých eh, odborech, některých sektorech jsou další nebo kratší lhůty splatnosti. Přesto mě mrzí, že například v bodě 21 je eh, tento princip opět popíran, protože v, roce, v tom principu 20, v tom bodě pardon, 21 se hovoří stále o jednom lhůtě pro všechny. Potom problém 6,5 milionů pracovních míst, to nevím, kdo to takto propočítal, ale myslím si, že to je hloupost, protože když zrychlíme tok penězí, tak eh, ti, kteří ty peníze obdrží, tak ty si zlepší eh, cash flow a sníží to finanční náklady a možná nějaká pracovní místa vytvoří, ale ale v negativním eh, slova smyslu to zůstane u těch, kteří budou muset rychleji platit. Takže eh, já si myslím, že to není eh, korektní argument a že vytváření 6,5 milionů míst není v pořádku. A nepodporuji ani to doporučení, kde se žádá o, inform, mm, o investice do informačních kampaní Eh, členské státy nebo komise by měly informovat podniky. To je přesně eh, to, o čem eh, jsme hovořili při té předešlé předcházející zprávě, protože subjekty a lidé přece se umí informovat sami a umí to dostatečně dobře. To, co pokládám za důležitější, je, aby veřejné subjekty, tedy aby státy, platili včas když se tedy zaváží, že dodrží určitou splatnost, tak to je velmi důležité, aby ty státy byly příkladem, protože oni vědí, že veřejná zpráva je velkým nákupčím produktů a služeb a oni vědí a umí přispět k tomu zrychlení plateb. Je těžké potom konstatovat, že na jedné straně jsou stále přísnější pravidla pro soukromý sektor a veřejná zpráva eh, i pokračuje v tom, že ta pravidla nedodržuje to jenom tak z mé strany. A tyto připomínky děkuji. Pan celimovič, děkuji paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat především paní zpravodajce Komi za vynikající zprávu a myslím, že to je dobrý výchozí bod pro naši diskuzi. Jak ukazuje zpráva, Eh, jde především o to, jak vypadá stávající kultura v platbách a jaká je nevyváženost v platebním řetězci. Viděli jsme v to hodnocení, že téměř dvě třetiny podniků ví o tom, že mají práva související, že tu jsou práva eh, kvůli spožděným platbám, ale stejně 17 podniků stále ještě s tím má eh, problémy. Tento fenomén stále je rozšířený eh, v eh, členských státech, nicméně některé členské státy tu situaci řeší mnohem lépe než jiné. A z toho plyne, že se musíme podívat na to, co tyto eh, úspěšnější členské státy dělají oproti těm, co nejsou tak úspěšné. Jako Finsko, Švédsko. E, e, Vidíme tam, že se opakuje určitá forma jednání. Podnik se snaží získat kompenzaci za platbu, která nebyla eh, učiněna včas a eh, tak eh, mm, platby do 60 dní by měly být takto jasně stanovené, měly by dát maxi, dáno maximální lhuta. Nicméně eh, pravidla bez sankcí eh, jsou těžko eh, vymahatelná a já si myslím, že automaticky by měl být stanoven úrok z té dlužné částky. V současné situaci podniky nejdřív musí o to požádat a dodavatele si uvědomují, že Eh, může dojít ke, eh, ke ztrátě eh, možnosti podnikat, protože když pošlu když pošlu nějakému podniku, který mi dluží fakturu, tak je mohu tak rozčílit, že příště už se mnou nebudou podnikat. Takže oni raději se o svá práva nehlásí. Ehm, také potřebujeme jednoduchý postup, jak získat očkodnění, protože zatím ty procesy, pokud jsou dlouhé, složité, eh, tak to odrazuje. Eh, potřebujeme pozměňovací návrh v tom smyslu, aby umožnil zjednodušení postupu. Děkuji. Gue. Děkuji paní předsedkyni. Děkuji také ze srdce zpravodajce. Myslím, že se všichni shodneme, že toto je velice eh, významná oblast. Je to důležité pro malé a střední podniky, zejména, jak už bylo řečeno. A, a dochází k problémům eh, způsobeným tím, eh, že firmy nebyly zaplaceny za své služby mm, včas. Jsem byl jsem velice rád eh, s tím, jak se vyvíjela tato zpráva, protože na začátku jsme hovořili o tom, že eh, není možné udělat univerzální postup úplně pro všechny odvětví. Já vím, že tu jsou určité výjimky eh, z pravidel, ale pokud si přečtu tu zprávu, vypadá to, že říkáme 30 nebo 60 dní by mělo platit. No, v některých sektorech eh, to může být jiné než eh, v těch ostatních. Ale tak já bych postupovat nechtěl. Možná v individuálních případech by mohly být nějaké výjimky, ale e, myslím, že by mělo být drženo jednotné pravidlo i e, e, stát či e, samozpráva by měly být vázány, protože pokud vláda nebo stát sám nejde příkladem, tak se obtížně tak, takovéto právo vymáhá. A nezapomínejme na to, že spožděné platby mohou být také zdrojem příjmu. Musím uvažovat o různých mechanismech, které lze využít u pozměňovacích návrhů bychom mohli to eh, mm, eh, například eh, k mediaci nebo různé pomoci při jednotlivých postupech. Můžeme to provázat také dál s veřejnými zakázkami, to je taky zajímavá věc. a potom se sankcemi. Celkově podporuji závěry této zprávy, ale potřebujeme ještě něco vyjasnit. Děkuji. pane. Oni. Thank, thanks very much, Chairman. Děkuji. I'm sure she must be, but uh, something about unfair trade. Uh, Eh, na výboru Agri se nedávno bavili o neférových postupech a eh, vy se tady v podstatě zaměřujete pouze na jeden specifický problém a to jsou opožděné platby. Ovšem eh, tady samozřejmě jsou ta různá odvetná opatření a tak dále, protože vy tam máte tu opožděnou platbu a teď potom třeba malo obchody se potom snaží ty peníze získat jiným způsobem, nebo ti silnější partneři v obchodě se snaží vlastně vydírat toho slabšího a dotlačit ho a, a řeknou, my tady podpoříme váš produkt, ale vy budete nést ty náklady, anebo můžou říci, váš produkt se může zkazit a když ho ne, nedokážeme prodat včas, tak vám ho vrátíme a potom vám eh, dáme fakturu eh, za tu maloobchodní hodnotu. Ne za to, co jsme to od vás koupili, ale za, zaplatíte nám to, co jsme očekávali od uh, klienta od kupujícího. Takže tady jsou nejrůznější způsoby, jak vymoci ty peníze zpět, pokud jste tím silnějším partnerem. Takže je to velmi obtížné, eh, když máte eh, jednoho velmi eh, mocného a potom malý podnik, který nemá tuto velkou sílu. A další příklad. Jeden můj přítel prodává těžká nákladní vozidla v různých evropských zemích a tam prezentuje své produkty a on mě nedovolil, abych hovořil velmi konkrétně, tak on mi třeba říká, že se obrátí na jednu zemi, kde ta společnost se bude snažit s ním velmi smlouvat, ale zaplatí ho během těch 30 dní nebo té lhuty, která bude domluvená, to se dostane ke svým penězím. Potom eh, jede do jiné země, eh, kde mm, eh, mu řeknou, eh, kde jim řekne, neprodám vám eh, nic, dokud mi nezaplatíte eh, tu předchozí zakázku a bude v hotelu ehm, ten druhý partner a tam potom sedí se svým počítačem a čeká na to, až proběhne ta transakce a je to, je to prostě taková hra. Ale to jsou ty rozdíly mezi různými zeměmi, kde jsou opravdu velmi odlišné kultury. A pak jsem měl také eh, jednoho voliče, eh, který eh, prodával nějaké osvětlení a prodal to někomu v Rumunsku a tento zase prodal někomu dalšímu, který mu zaplatil, ale můj volič, ten dostal Eh, tento vlastně potom dodával v pěti různých dílech a vždy, když dostal zaplaceno za ten jeden, tak dodal ten další díl, ale byl problém u toho posledního a tam čekal a čekal a čekal a ta firma mu to prostě nezaplatila. A tak se snažil využít právní systém v Rumunsku a zjistil, že, narazil, že narazí na obrovskou korupci a ten soudce, který rozhoduje o opoštěných platbách, ten byl podplacený zákazníkem, který zajistil, že k tomu řízení veřejnému eh, nakonec vůbec nedošlo u toho soudu, takže eh, je to velmi složité. Já vám přeji štěstí, ale můžu vám říct, že ta situace je velice složitá. Děkuji. A slovo má závěrem zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem eh, ještě se nesetkala se snadnými úkoly, takže je třeba čelit i tomu, co se zdá nemožné. Děkuji všem kolegům, kteří mě dali důležité zajímavé podněty. Samozřejmě v draft reportu do toho nemůžeme začlenit všechno, ale dobře, děkuji za pozměňovací návrhy. Jeden z faktorů je také factoring. My to analyzujeme tak, abychom mohli v uvozovkách prodat i ten eh, kredit, který člověk má, abychom mohli používat tedy ten bankovní systém i v prospěch malých a středních podniků. Co se týče údajů, Eh, které jsem použila. Já jsem si je samozřejmě v noci nevymyslela nebo něco podobného. Jsou to údaje, které eh, mě přichází z analýz a z implementací a z různých sektorových studií Evropské komise. Čili pokud eh, pokud s tím existuje problém, tak se můžeme obrátit na komisi, aby nám to vysvětlila do detailu. Já jsem velice spokojená s tím, spolupra- s tím klimatem, tou atmosférou spolupráce, která tady kolem tohoto tématu panuje. Podle mě, když se nám to podaří do konce ledna uzavřít, tak to bude dobré ne pro nás, ale pro podniky. A poslední poznámka eh, k těm porušováním zákona. Když tady v tomto případě dochází Eh, dochází k porušování zákonu, tak je to dvojí dopad, protože nakonec eh, toto porušování jde eh, na účet státu, ale i ten občan platí, protože daně, které tam splací, musí platit a navíc platí i za tu pokutu, takže za to porušení, čili dvakrát vlastně se mu vysmívají. Takže v těchto případech to je dvojí poškození tváří tvář občanům a podnikatelů. Ráda, chtěla jsem se ptát, dobře, tak ten časový rozvrh, co jsme definovali, e, ten je v pořádku, tak abychom mohli postupovat co nejrychleji k analýze pozměňovacích návrhů a k vyjednávání, proto se obracím na předsedu. Děkuji. Děkuji. A vy už jste oznámila lhuty. Lhuta pro pozměňovací návrhu je 17.10. a potom e, to probereme během našeho zasedání v listopadu a hlasovat se bude, doufejme, 6. prosince. Tímto můžeme uzavřít tento bod a můžeme se přesunout k dalšímu který eh, se zabývá přeskumem pozměňovacích návrhů, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci pravidel EU na ochranu spotřebitele. S pravidajem je pan eh, Dan eh, Dalton. Děkuji paní předsedkyně a já doufám, že jste měli čas se seznámit s pozměňovacími návrhy. My jsme dostali pozdě překlad, je tam asi 100 pozměňovacích návrhů, eh, pokud jde tedy o tu původní směrnici, eh, kterou eh, teda my tady ještě upravujeme a rozšiřujeme působnost a máme asi 240 pozměňovacích návrhů a já jsem jich také asi 70 navrhl, takže jich je opravdu mnoho. Mnohé jsou ale podobné a kráčí stejným směrem v mnoha oblastech, takže já doufám, že to nakonec bude jednodušší dosáhnout um, dohodu, než jak naznačuje velký počet um, návrhů. A teď eh, chci zmínit jenom několik věcí. Je dobré, že tady je v podstatě eh, obecná schoda Eh, v tom, že nesmíme podkopávat eh, práva spotřebitelů na odstoupení od smlouvy, eh, protože kdybychom se rozhodli špatně, tak by to samozřejmě narušilo důvěru spotřebitelů v elektronický obchod, takže na tom se shodneme. Bez pochyby je to tak. Pokud jde o ty sankce, tak tady je, je mnoho pozměňovacích návrhů a jsou velmi různé, ale já doufám, že to vyvážíme, tak aby to zohlednilo většinu názorů. Pokud jde o podobný prodej, tak tady jsou různé návrhy vymazat to nebo naopak rozšířit uh, možnosti, takže já se snažím uh, mluvit s kolegy a dospět ke koncenzu, protože to vnímáme velmi odlišně. A pokud jde o náležitou kvalitu zboží, tak tady je většina, abychom pozměnili černý uh, seznam, pokud jde o nekalé postupy v souladu eh, se zprávou z vlastní iniciativy, která byla minulý měsíc odhlasována v Evropském parlamentu. Jsou tady návrhy k tomu černému eh, seznamu. Některé si zaslouží, abychom je tam dali a některé budeme muset více prodiskutovat, zejména pokud jde o právní služby, abychom nevytvořili eh, nějaké nežádoucí účinky, že třeba nakonec budete moci mít jeden jednotný produkt pro celou Evropu, navzdory tomu, že všude eh, je různý vkus eh, a tak dále. Pokud jde eh, o tržiště a transparentnost, tak tam si musíme některé věci v komisním návrhu objasnit, i když bych chtěl upozornit na to, abychom to příliš nesměšovali s nařízením o, o platformě pro regulaci obchodu. Potom v příštích týdnech budeme mít různá zasedání stínových zpravodajů, snad dospějeme k dohodě, těším se na kolegy, ale ještě závěrem bych řekl, že rada vysílá určité signály, že nepokročila dostatečně rychle a já bych je rád vyzval, aby urychlili svou práci. My na tom pracujeme a velmi jsme se angažovali, abychom to zvládli během tohoto mandátu a já si myslím, že by nebylo nutné, aby komise to tady spožďovala než se začne tedy vyjednávat. Děkuji. Děkuji. A prvním stínovým zpravodajem je eh, Pascal z AVPB. Ich habe zu diesem Text vom... Děkuji, paní předsedkyně. Äh, wichtig vor allen Dingen... Za velice důležitý, zejména pro spotřebitele. Je tam eh, ode mě 35 pozměňovacích návrhů eh, Tyto své změny jsem rozdělil na šest kapitol, eh, ke kterým bych se chtěl stručně vyjádřit, abych vysvětlil, proč jsme eh, to udělali. Za prvé, pokud jde o ty sankce, eh, tam o těch široce rozšířených porušení si myslíme, že bychom neměli vymýšlet nějaký nový právní nástroj, měli bychom využívat to, co již máme od května v rámci GSTV VO eh, v bodě 36.4, protože tam jsme uvedli, eh, že buď je potřeba eh, jako sankci mít 4% z ročního obratu toho porušení, anebo nějakou částku, která nesmí překročit 10 milionů. Já si myslím, že by prospělo textu a zjednodušení, kdybychom právě tento text eh, uplatnili i zde, tak aby u každého nového právního textu nebylo potřeba eh, zjišťovat, jakým způsobem se má postupovat. Druhá věc, podobný prodej. Tady komise vydala ustanovení, která podobný prodej omezují. Já osobně se donívám, že bychom tam neměli eh, toho řešit příliš, a to z prostého důvodu, protože na černém seznamu eh, eh, bod 25, tam už je zákaz agresivního domovního prodeje a podobných postupů a komise podle mého názoru nepředložila dostatečně spolehlivé údaje pro to, proč bychom měli takové opatření ještě doplňkově přijmout. Proto jsme navrhli, aby to, co komise navrhova, navrhuje v této věci vypustili, protože ono už to tam upraveno je a není důvod, proč to ošetřovat ještě více. Potom individuální právní nástroje pro uh, poškozené, tedy opravné prostředky a tam mám něco eh, k zárukám a právám, právu, práv, právům spotřebitele, pokud nějakým způsobem Eh, ten produkt poškozen, tam je potom možné požádat o snížení ceny, eh, protože to je asi vhodnější prostředek a to je taková analogie eh, k té záruce. Potom zboží dvojí kvality. Ano, to je velmi emocemi nabité téma a já si myslím, že bychom k tomu měli přistupovat uvážlivě, protože já si myslím, že pro mnoho kolegů je to důležité téma, téma, eh, které vyvolává obrovské emoce a já bych chtěl odkázat hlavně na to, co v té oblasti podnikla komise harmonizovaný testovací postup. Já si myslím, že to je dobrý nástroj, jak tu věc vyřešit, protože tady je potřeba nejprve zjistit, co má být eh, řešeno jaká má být ta skutková podstata, když produkty, které jsou vlastně identické, a jsou i identicky prodávány, když vlastně je tam ve skutečnosti dvojí eh, kvalita. Kdy je to skutková podstata, která má být nějakým způsobem stíhána a kdy ne? To musíme vyjasnit a já mám dojem, že komise se tomu zatím věnovala nedostatečně. Ta definice eh, v tom textu, který byl předložen, byla příliš vágní, je tam velký prostor pro vlastní interpretaci a tomu bychom měli zabránit, protože to vede k vývoji, který je velmi negativní pro obchod. Pak jsou trestáni lidé, kteří vlastně eh, by trestáni být neměli, protože nenaplňují tu skutkovou podstatu a tomu bychom měli zabránit. Dále také zastávám názor, že pokud jde o definici, pojem produkty dvojí kvality, zboží dvojí kvality, že tam bychom se měli opřít o to, co komise definovala v harmonizovaném testovacím postupu. Myslím si, že to nadefinovala velmi dobře, proto bychom to měli přijmout. A velmi důležité je, abychom tu skutkovou podstatu nepřebírali jako něco obecného, ale každý jednotlivý případ by si zasloužil eh, otestování, jednotlivý přeskum. A pokud eh, se tam objeví něco, co by mělo být stíháno, tak teprve v takovém případě by to mělo být stíháno. Dále eh, zvýšené předpisy pro transparentnost pro vnitřní, na vnitřním trhu, jak zvýšit důvěru v online platformy, které prodávají produkty eh, za třetí strany nebo ve svém vlastním jméně, jak důvěru spotřebitelů eh, v tento typ prodeje posílit. To je náš účel. Komise navrhla, aby tady byly eh, určité parametry pro ten ranking a já tady souhlasím s kolegou, eh, který na dřívějších zasedáních výboru upozorňoval na to, že nesmíme zahrnovat spotřebitele přílišným množstvím informací, to je matoucí, ale to nezbytné musí být řešeno. Tyto platformy by také neměli eh, dávat svou eh, algoritmovou cenu, protože na tom vůbec spočívá ta obchodní myšlenka těchto eh, platform. A kdybychom tam udali tu cenu, tak už by nikdo nevyvíjel takové algoritmy, protože by nezískal žádnou výhodu na trhu. To, co komise tam definovala, považuji za dobré, musí to být jasné a srozumitelné pro spotřebitele. A pak jsem tam doplnil ještě i další věc, která mi leží na srdci, a to jsou kritéria, která vedou k koupi, to znamená nějaké reference dřívějších kupujících, tedy těch spotřebitelů, kteří již nakoupili to zboží. Nám bylo řečeno, že existuje mm, hotový průmysl, který se zabývá vynalézáním takových referencí, eh, které se potom umístují na webové stránky k danému produktu. A já bych tedy rád posílil důvěru v, platform, v, v, v platformy a v to, co sdělují eh, spotřebitelům a v to, jestli jsou ty reference autentické nebo ne. Ono se to dá eh, třeba spojit s tím, jestli ten eh, klient, který tam uvádí tu referenci, opravdu existuje. Potom je, se to dá autentifikovat a může se říct ano, toto je odkaz člověka, který skutečně existuje a když tam nebude probíhat tato kontrola, tak se musí upozornit na to, že je možné, že e, toto hodnocení toho nějakého e, člověka je vlastně fiktivní. A poslední věc, a tady souhlasím naprosto s kolegou Daltnem, ty věci, která komise navrhla e, k právu na odstoupení nebo odvolání, tak to bychom měli prostě vyjasnit. Tam Mm, je samozřejmě ta možnost vrátit produkt po 14 dnech a kdyby mychom to rozředili a oslabili, tak mm, tím bychom si rozhodně nepomohli. To je to nejjednodušší právo které spot- a nejdůležitější, které spotřebitel má, takže my bychom ho rozhodně neměli oslabovat. Těch 35 pozměňovacích návrhů v tomto duchu jsem tedy předložil a jsem si jist, že náš parlament jistě nalezne jednotný postoj, vypracujeme dobré kompromisy a bude to asi na radě, aby přistoupila na obecný přístup. Já doufám, že rada nalezne dostatečnou energii k tomu, tak abychom tuto věc mohli před koncem legislativního období dotáhnout do konce. Myslím si, že to by pro nás i spotřebitele bylo jistě velmi výhodné.

Takže posílá své, eh, svou omluvu a prosí o porozumění. Ráda by eh, poskytla následující vysvětlení týkající se jejich pozměňovacích návrhů. Ohledně prava stažení, tam paní Gebhardt odmítá to, od, tu, o, to omezení spotřebitelských práv ještě jednou by ráda vyjádřila, že nesouhlasí a je udivená, že se komise snaží eh, rozředit tak významným způsobem tento text na základě nedostatečných údajů. Transparentnost platform. Paní Gebhardt oceňuje snahu komise poskytovat větší transparentnost aktualizací stávajícího regulačního rámce který se primárně zaměřuje na plán transakce mezi podnikateli a spotřebiteli. Transparence platform je silně ovlivněná eh, právem pro digitální služby. Diskutuje se o onlineových zprostředkovatelích, platformách už od roku 2016. Zejména důležité je pro ní zavezení ustanovení o Eh, feedbackovou o reputaci. Eh, spotřebitelé by měli získat lepší informace s tímto mechanismem a tento mechanismus by měl sloužit k, k autenticitě a lepšímu využívání. Eh, znal jste o tom, jak celý tento systém funguje. Také žádá určité požadavky na transparentnost, které se vztahují na onlineové obchody, což by se mělo vztahovat i na další typy platform v členských státech je zapotřebí vytvořit eh, mnohem eh, mm, eh, lepší a pro spotřebitele uživatelsky příjemnější definice platform. Paní Gebhardt se domnívá, že nestačí poskytovat jen informaci o hlavních parametrech. Spotřebitelé by měli být informováni o relativním významu jednotlivých kritérií a obdržet dostatečnou informaci, která jim bude umožňovat pochopit, jak ten řadící mechanismus funguje Paní Kebhardt ve svých pozdějovacích návrzích ohledně nového článku 6 stanoví eh, pravidla zodpovědnosti eh, pro ty, kdo uvádějí produkty na trh. Eh, ohledně ochrany spotřebitel paní Gebhardt také zdůrazňuje, že bere na vědomí pokrok, k němuž došlo ve směrnici pro spotřebitelská práva, kde také byla stínovou zpravodajkou za SAD a došla k závěru, že před smluvní informace musí být určité požadavky a jejich porušování eh, nebo ty znalosti toho, co se může stát, eh, je prakticky eh, nepoužitelné, zbytečné pro spotřebitele. Mm, je zapotřebí zvětší větší efektivitu standardních způsobů kompenzace, pokud eh, obchodník neplní patřičná pravidla o kvality dvojí kvality. Slušata mě paní Kepard požádala, ať předložím já svoje stanovisko, to učiním později sama za sebe takže vás požádám, abych mohla promluvit ještě jednou. A na závěr bych chtěla říci, že toto není vyčerpávající seznam pozměňovacích návrhů či myšlenek paní Gephardt. Toto je jen souhrn těch nejdůležitějších, které je zapotřebí řešit v kompromisních pozměňovacích návrzích. Celkově paní Gebhardt je přesvědčena, že pan Dalton v úzké spolupráci se stínovými zpravodaji bude schopen dosáhnout rychle kompromisu, což zlepší významným způsobem návrh komise. Celý vyjednávací eh, tým se bude snažit co nejdříve dokončit tento mm, materiál, aby se mohlo začít dohodovací eh, řízení. Děkuji. Uh, eh, děkuji vám eh, mnohokrát, pan Selmovič za Alde. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve chci poděkovat panu Daltnovi za tento návrh zprávy, který je velice dobrým základem. Nyní revidujeme zhruba 500 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a které ukazují, jak obsáhlé to je téma a také se těším na eh, překlady, ale už teď mám eh, několik poznámek. Politická skupina ALDE obecně mm, eh, podporuje návrh komise. My jsme nedělali drastické změny ohledně ustanovení a byli bychom rádi, aby ten text byl přijat se možná nejdříve, pokud možno, než skončí tento mandát. Ano, došlo ke, nebo bylo by možné dojít ještě k dalším zlepšení a v tom smyslu také se zabýváme pozměňovacími návrhy. Jsem rád, že někteří kolegové už mají podobný pohled a přiložili podobné pozměňovací návrhy. Oni spotřebitelský právo například eh, právo eh, eh, stáhnout se z té smlouvy. Já jsem rád, že mm, Eh, že někteří kolegové se připojili k tomu, eh, že je zapotřebí očkodnit eh, spotřebitele, pokud vrátí zboží a použil je i několikrát, možná pětkrát, desetkrát, dvacetkrát, tak přece očekávám, že po celou tu dobu bude fungovat. Ne to, že bude fungovat jen prvních pár dní. Není otázkou, zda jsem je použil patnáctkrát. A nejsem opravdu přesvědčen, že důkazy předložené komisí stačí k tomu, aby taková opatření byla eh, přijata, ta, která tedy přináší komise. Mělo by to velice negativní dopad na spotřebitele a mělo by to obrovský eh, prostor k manévrům pro podnikatele, které by mohly stanovit, co teda bylo mm, už použito nadměrně ze strany spotřebitele a co nikoli. Eh, potom onlineové mm, přehledy Eh, eh, toho, jak si kdo eh, vede. Myslím, že to je dobrý návrh ze strany komise, aby se byla transparentnost pro spotřebitele, protože my je máme hájit. Toto je něco dobrého, nového pro spotřebitele. To, to není zaměřeno na podniky protože já, když si budu chtít objednat nějaký hotel, tak se podívám na to, jaký je o nich feedback. Ano, některé z nich mohou být falešné. Potřebujete někdy mít určitou zkušenost. Takže zveřejnění onlineových feedbacků by mělo být umožněno pro spotřebitele A mm, myslím si, že někteří kolegové šli příliš daleko ohledně e, zodpovědnosti onlineových platform. Jsem velice skeptický k myšlence, že by šlo kontrolovat nebo významně ovlivňovat e, dodavatele, tak jak o tom hovoří někteří kolegové. Já bych si přál, abychom mohli vyvážně diskutovat o e, zodpovědnosti onlových platform, abychom tam nezaváděli myšlenky, které jdou dál, než e, co se týká prosté ochrany spotřebitele, abychom e, nepoškozovali podniky, to není náš cíl. My chceme chránit i podniky, ale především chceme chránit spotřebitele a proto musíme najít vyvážené znění. Děkuji. Děkuji. Za eh, GUE pan Širdevan. No, Děkuji, paní předsedkyně. Já se nevyjádřím ke všem pozměňovacím návrhům, eh, které jsme za levici předložili, jenom ke čtyřem eh, věcem. Právo na odstoupení. Já jsem potěšen, že mnoha kolegů se vyslovilo proti tomu návrhu v této věci. To je jasný signál na komisi spotřebitelé, že jde o zásadní právo ochrany spotřebitele, které nesmí být oslabeno. A já myslím, že pro eh, zpravodaje bude snadné dojít ke kompromisu s politickými frakcemi. Za druhé sankce. Pokud jde o sankce, pozměňovací návrhy eh, se jednotlivých politických frakcí od sebe odlišují a já bych chtěl připomenout, že sankce mají být uplatňovány podle dosavadních textů pouze, když se jedná o výrazné přestupky, potřebujeme ale odrazující sankce, protože jinak nebudou mít žádný smysl a proto by úprava komise rozhodně neměla být oslabena, měla by být jednoznačně zpřísněna. Za třetí online platformy Dosavadní definice podle mého názoru je příliš úzce vymezena a proto jsme společně s ostatními frakcemi usilovali o širší definici. K tomu jsme také předložili pozměňovací návrhy. Potřebujeme větší transparenci, transparentnost, větší zodpovědnost platform. To musí být klíčové pro um, ten nový text pro spotřebitele, proto bychom ten návrh komise měli v této věci vylepšit. Za čtvrté, náležitá kvalita. Já si myslím, že tady jde konkrétně o solidaritu s našimi občany eh, ve střední a východní Evropě, kterých se to eh, velmi dotýká. Evropský parlament tady musí jednat a nejlepší řešení podle našeho názoru je ve směrnici eh, o nekalých obchodních praktikách tyto věci doplnit. Eh, myslím, že mm, Imko to už požadoval. Kolega Jiří Marta, Maštálka předložil pozměňovací návrh v tom duchu, který také podporuji. Celkově bych řekl, že jsme na dobré cestě k dobré dohodě pro spotřebitele. Jejich ochranu musíme posílit. Děkuji. Thank you. And then we have Mrs. Borsan, please. Děkuji paní Borsa. Zahvaljujem, gospođo predsedavajuća. Eh, želim eh, zahvaliti izvješću. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za tento veliko, velice dobrý příspěvek naší práci. Chceme eh, zabezpečit lepší práva spotřebitelům. Ty pozměňovací návrhy, které já jsem navrhla, ty se týkají zodpovědnosti eh, vůči eh, nakupujícím. Je důležité, také eh, zajistit eh, služby eh, spotřebitelům. Spotřebitelé by měli mít větší důvěru v služby po internetu. Je důležité, abychom stanovili, jak mají ty informace o navrácení zboží být podávány. Protože musíme to srovnávat s různými stránkami, abychom pochopili, jak ten systém vracení výrobků funguje. Co se týče dvojí kvalitu. Co se týče kvalitu, včera jsem mluvila s polským kolegou. Kolega řekl, že je nezbytné eh, mít údaje, na základě kterých je potom možné pozměnit tu legislativu, tak ten příklad polský eh, poukazuje na to, že eh, spotřebitelé obdržují tedy nejenom jinou kvalitu, ale i kvantitu zboží, jinou nežli například Němci. Eh, například se jedná i obsah eh, palmového oleje ve výrobcích, které jsou určeny pro Polsko, eh, zatímco pro jiný trh je ten obsah menší. Čili ta kvalita je nejenom nižší, ale někdy i to balení má i nižší váhu. Je tam mnohem méně toho výrobku, nežli v těch výrobcích, které jsou určeny na jiný trh. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za to, že tak dobře chápe tento problém a že je ochotný eh, ho rozpracovávat i do detailu. Eh, v září eh, prošel pozměňovací návrh, který chtěl pozměnit ten, tu přílohu. To je dobrý způsob, jak pokračovat způsobem, který bude vhodný pro spotřebitele. Je to dobré pro to, aby byl trh eh, spravedlnější a všichni pracujeme na stejné vlně. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se chtěl ještě jednou přihlásit o slovo, protože jsem eh, byl v minulosti zpravodajem směrnice pro o spotřebitelích a proto mě to zajímá. Děkuji kolegovi Daltnovi za velmi dobrou zprávu, děkuji také Paskolovi Removi, který tady působí eh, velmi eh, kvalitně. A to, že obchod, obchody uzavřené mimo kamenné obchody nemůžeme vrátit do působnosti členských států. Obchodní modely které umožňují podob, po, podobný prodej. To chceme zachovat samozřejmě s náležitou ochranou spotřebitele, ale ne s minimální harmonizací, protože to by vedlo k fragmentaci vnitřního trhu. A proto jsem poněkud zklamán, že frakce SND by něco takového připustila. Za druhé, pokud jde o povinnosti eh, v případě eh, odstoupení od smlouvy, jsem rád, že pan Dalton chce zrušit to, co navrhla komise a eh, tady kolega Salimovič upozornil na to, že když něco není naplněno, tak to musí být spojeno se sankcemi. Myslím si, že ty zásadní věci náš stínový zpravodaj Pascal Remo má krásně pod kontrolou a já se těším, že o tom budeme moci také brzy hlasovat. Děkuji, paní Sehnalová. Děkuji ještě jednou za, za slovo. Já ještě doplním eh, poznámky naší stínové zpravodajky eh, paní Gebhardt eh, konkrétně k té části návrhu komise, která se týká dvojí kvality výrobku. Eh, dovolte mi eh, rovnou navázat na slova pana zpravodaje eh, z vysvětlujícího prohlášení návrhu jeho zprávy, ve kterém odkazuje na zprávu z vlastní iniciativy k tématu dvojí kvality, jejíž jsem byla zpravodajkou, jak víte, a která byla v mezičase velkou většinou přijata na zářijovém plenárním zasedání. Eh, pan zpravodaj eh, v ní postrádal konkrétní doporučení, jak by měl být návrh komise na revizi směrnice o nekalých obchodních praktikách s ohledem na potírání dvojí kvality výrobků vylepšen. Já jsem proto velice ráda, že se plénum Evropského parlamentu jednoznačně postavilo za můj návrh, že by neodůvodněné případy dvojí kvality nejúčinnějším způsobem řešila změna přílohy jedna směrnice o nekalých obchodních praktikách. Předkládáme proto s kolegy pozměňovací návrh, který vkládá další položku na takzvanou černou listinu eh, definující praktiky zakázané za všech okolností. Požadujeme v souladu s výstupem z již zmíněného usnesení výslovný zákaz dvojí kvality výrobků stejné značky, pokud je diskriminační a neplní očekávání spotřebitelů. Eh, předkládám dále s kolegy i navrhovaná vyjasnění v příslušném článku číslo 6 směrnice. Eh, ráda bych znovu zdůraznila, že výsledkem legislativního procesu musí být jasná definice toho, co lze považovat za dvojí kvalitu a jak by měl být každý případ příslušnými orgány posouzen a řešen, aby už eh, nedocházelo ke klamání a diskriminaci spotřebitelů na některých trzích a aby nastavená pravidla byla vynutitelná dozorovými orgány. Eh, takže eh, proto věřím, že tento silný a velice konkrétní mandát pan zpravodaj v následujících vyjednáváních vylepší, vyslyší. Tak děkuji. Thank you. And then uh, for the European Commission we... Děkuji za Evropskou komisi paní Rodriguez. Opět děkuji paní předsedkyně, děkuji panu zpravodaji, stínovým zpravodajům a také poslancům tohoto výboru za e, přispění. Viděli jsme hodně pozměňovacích návrhů směřujících cíly návrhu komise, neboli prosazovat e, ochranu spotřebitele, zvýšit transparentnost za prvé, dvojí kvalita. E, to je to poslední téma. Proč komise nenavrhuje černou listinu? My se to snažíme vyřešit v, v, v rámci eh, principů směrnice, eh, takže se má posouvat mm, případ od případu, pokud k něčemu takovému dojde při nějaké transakci se spotřebitelem, který chce koupit nějaký produkt. Takže zejména v případech, kdy se jedná o situaci s dvojí kvalitou, může být složité, jak se předem rozhodnout, eh, zda je dvojí kvality, teda dvojí kvalita zavádějící, zda je ospravedlnitelné z různých důvodů, aby stejný, nebo produkt stejného jména měl různé složení a podobně. Takže se vás teď nechci snažit přesvědčit, jenom chci vám osvětlit, proč komise eh, směřuje eh, právě tímto směrem. Ne, že bych chtěla zbavit eh, spotřebitele nějakých práv. To se týká i o onlineových prodejů, ale jednalo se spíš o to, aby zde byla výjimka. Eh, a mm, musíme se zabývat především tím, kde například jsou jiné, tedy eh, jiná kvantita produktu, anebo eh, nějaké výrazné jiné rozdíly. Nechceme způsobit eh, potíže eh, pro eh, výrobce ohledně sankcí 40 4% obrat. My navrhujeme 4% jako maximum jen pro ty porušení pravidel, která jsou předmětem spolupráce s vnitrostátními orgány o ochraně e, spotřebitele. Proč jsme nenavrhli něco jiného, nějaký nový e, nástroj, například jako je to v GDPR? E, orgány pro ochranu spotřebitele rozhodují o sankcích na vnitrostátní úrovni. Takže tam se hovoří o obratu tedy v rámci členského státu Nechceme přetížit platformy, nechceme přetížit ani spotřebitele nadměrným množstvím informací. Náš návrh tedy neupravuje otázky zodpovědnosti jako takové, protože to už je ve směrnice o elektronickém obchodování a je zapotřebí využít tedy tohoto nástroje. Ale pokud praxe platformy v některých případech může poukázat na eh, nesprávné nebo neférové praxe, eh, tak je možné využít eh, směrnici o elektronickém obchodu. Komise je připravena spolupracovat s Evropským parlamentem a radou na tomto návrhu. Oceňujeme velice snahu výboru IMCO, eh, aby tento text mohl být probrán a dojednán co možná nejdříve. A chceme za rakouského předsednictví dosáhnout většího pokroku také na radě. Jsme připraveni vyjasňovat různá eh, různé potíže či, či nejasné prvky Jedná se o proces mezi kolegislátory a tito kolegislátoři vyjádřili určité obavy a je tedy zapotřebí to důkladně probrat. Děkuji. A nyní pan zpravodaj. Děkuji a děkuji všem kolegům za to, že eh, se vyjádřili. Eh, já si myslím, že eh, tady máme některé klíčové věci, kde, a já si myslím, že se posuneme vpřed rychle. Já si myslím, že komise Eh, asi eh, tady jistě pochopila, že my podporujeme silné právo na odstoupení a od nás nedostanete eh, postoj, který by vás v tom podporoval. A to je právem, protože tím bychom příliš oslabili spotřebitele ve prospěch těch, kteří produkt poskytují. A já si myslím, že to, to toho se tady nevzdáme. Pokud jde o sankce, tak já vím, že EPP eh, e o tom hovořili a já bych tady podpořil to, co říká komise. Já si myslím, že to, co tam navrhujete, to prostě nemůže fungovat a když máte například kanadskou společnost, nějakou velkou, která eh, jenom malý zlomek prodává do evropských eh, společností a měli by být eh, měli by ručit čtyřmi procenty svého obratu celosvětového, tak to rozhodně není přiměřená sankce. To jistě nebylo tak zamýšleno a Eh, pokud by ty sankce byly příliš vysoké, tak by eh, to brádilo některým společnostem eh, vstupovat na, na trh, zejména když mají třeba v Evropě jenom malý zlomek svého obratu a jinak mají obrovský celosvětový trh. Takže to musíme zohlednit a pokud je o ty sankce, tak ty musí být samozřejmě odrazující, ale musí být přiměřené. Pokud je o tu náležitou Eh, kvalitu nebo zboží dvojí kvality, eh, tak eh, tady se samozřejmě velmi dobře vnímám ty obavy mnoha těch, kteří hovořili a jistě bude možnost, možné tu pozici posílit. Já jsem já si myslím, že je mnoho různých důvodů legitimních, proč mít dvojí kvalitu. Ehm, protože tady jsou různé normy. Rybí prsty eh, eh, můžete v různých členských státech prodávat s jiným poměrem eh, rybího masa a pak jsem slyšel takové zajímavé příběhy o takovém britském produktu, který je velmi prodáván v Polsku, ale jednoho dne dodavatel to musel změnit tam eh, byl úplně stejný produkt se stejným složením a najednou od britského výrobce a trochu jinak to chutnalo. A nebylo možné to tam dále dodávat, protože lidé prostě tu novou chuť neakceptovali. A potom se tady zmínila solidarita s eh, východní a střední Evropou. Ano, s tím souhlasím, a, ale my musíme tady být velmi opatrní, eh, například nějaké šumivé nápoje Eh, třeba v, ve střední a východní Evropě tam produkují něco, co se dává právě do jejich šumivých nápojů a eh, kdybychom eh, řekli, že to musí být jiná látka, tak oni prostě už nebudou moci pokračovat ve svém podnikání a přesune se to do západní Evropy. Takže tady musíme opravdu být velmi obezřetní. Já rozumím tomu, že tady je ten problém, musíme ho řešit, ale nezacházel bych tak daleko, že bychom to museli úplně zakázat, protože uh, jsou tady ty případy, které jsem zmínil. A rozhodně můžeme samozřejmě uh, ty věci velmi vyjasnit, třeba i v úvodních ustanoveních nebo Eh, eh, někde v textu. Myslím si, že tady je naděje dopracovat se k dobrému kompromisu a myslím si, že jsme eh, už odhlasovali v podobné věci silný postoj, který musíme zohlednit i tady, ale musíme dát velký pozor na to, abychom tam neměli nějaké nežádoucí důsledky. Pokud jde o platformy, tak opět tady byla celá škála různých názorů, jak tu věc revidovat. A já si myslím, že my bychom měli trochu zohlednit i to, že spotřebitelé by neměli být eh, přes příliš posíleni, protože um, um, pokud ten produkt bude špatný, tak vy zkrátka v té zpětné vazbě eh, to tam napíšete a tam samozřejmě lidé, když nakupují, tak sledují ty zpětné vazby Eh, nebo hodnocení a pokud bychom opravdu zašli tak daleko, že bychom sledovali eh, důkaz eh, toho, že někdo koupil ten daný produkt, prostě tam to nemůžeme, nemůžeme všude prokázat. Nebo když máte nějaký proces prokazování toho a mě, mě třeba po mně, když jsem mi sám chtěl něco takového někde napsat, tak po mně chtěli, eh, abych jim eh, zaslal eh, účet z hotelu. A kdybychom takto postupovali, tak já jsem to pak neudělal a tím bychom měli mnohem méně toho hodnocení. Takže já si myslím, že spotřebitelé nejsou hloupí, oni to sledují a dokážou odhadnout, co je autentické. Takže Eh, tady samozřejmě musíme ty věci napravit, ale tím správným způsobem a tady do toho bych se nechtěl pouštět eh, příliš eh, silně. Pokud jde o zodpovědnost, tak pozice komise, kterou podporuji, je, že oni chtěli zohlednit tu situaci, že když třeba kupujete na Amazon, tak tam je to jasné, jestli je to od Amazonu nebo nějaké třetí osoby, tak tam je to velmi důležité. Tam potřebujete zajistit, že spotřebitel dostane tu informaci a potom návrh eh, SND. Pokud bychom zašli tak daleko, že by platforma byla zodpovědná, tak oni potom eh, prostě eh, transferují eh, ten obchod od malých eh, podniků právě na takové velké hráče, jako je Amazon. Eh, a to je právě opak toho, co si přejeme. Takže myslím si, že musíme velmi bedlivě sledovat důsledky toho, co děláme a někdy opravdu by mohlo dojít k nežádoucím důsledkům, ale jinak samozřejmě velmi děkuji kolegům za všechna jejich vystoupení a myslím si, že nejsme příliš vzdáleni eh, dobrému řešení, dobré zprávě, dospějeme k tomu rychle a eh, tady samozřejmě je důležitý postoj rady, protože eh, tam potřebujeme hlavně také, aby se pohnula rada, abychom měli dobré, dobrý text pro spotřebitele. Hlasovat, děkuji, hlasovat se bude 22. listopadu. A nyní můžeme přejít k dalšímu poslednímu bodu dopoledního zasedání. A to je eh, zvážení návrhu o vytvoření Evropského obraného fondu. Spravodajem je pan Antonio López Inchuric White. Muchas gracias, eh, presidenta. Eh, la opinión y Děkuji, paní předsedkyně. My jsme odsouhlasili eh, tento program v rámci sektoru eh, pro obranu 2020. Já jsem s stínovým zpravodajem. Eh, my jsme se snažili podpořit přeshraniční účast malých a středních podniků. A čili tam šlo o, to, o ten problém střední kapitalizace. Myslíme si, že opravdu jednotný trh v obraně může fungovat pouze tehdy, když se bude aktivně podporovat. Proto jsme eh, jsme eh, se rozhodli, že budeme podporovat konsorciativní projekty, kam budou začleněny i malé a střední podniky členských států. Eh, podpor říkám, že je důležité přízraniční spolupráce a je naprosto nezbytné podporovat ty akce, které eh, mohou tuto spolupráci posílit, proto aby se účast eh, malých a středních podniků mohla projevit. Těch, kteří eh, mají střední kapitalizace, které mohou předkládat i inovativní návrhy. A proto si myslím, že je zcela zásadní v této diskuzi na období 2021 až 2027, aby toto bylo zahrnuto je důležitý hlavně odstavec 3 návrhu Evropské komise, eh, který my jsme posílili ještě pozměňovacím návrhem, který jsme eh, potom eh, vyjádřili myšlenku posílení přeshraniční spolupráce mezi členskými státy. Dalším botem eh, je to, že se podporuje důležitost standardizace a interoperability všeho, co se společně bude vyrábět, tak aby bylo možné používat tyto technologie ve společných akcích, které by tady mohly být mezi jednotlivými členskými státy. Myslím si, že Evropská unie by měla konsolidovat a podporovat eh, konsorcia a Spolupráce v obrané schopnosti tam, kde je to kompatibilní, musíme vyrábět obrané eh, prostředky velmi technologicky mm, vyspělé, proto abychom eh, a to společně, abychom se vyhnuli duplikaci, abychom lépe využívali finančních prostředků našich daňových poplatníků, abychom také zlepšili interoperabilitu těch zařízení vojenských a podpořili i konkurenceschopnost a inovaci a technologii eh, evropské obrany. Specifika a evropské normy jsou zcela zásadní pro to, abychom mohli eh, zrealizovat tuto spolupráci při hraničních. Z eh, hlediska obraného je třeba eh, poznamenat, že nástroje pro podporování spolupráce mezi jednotlivými členskými státy a která by měla využívat i eh, úspory z rozsahu, nedosáhla zatím velkých úspěchů. Shodujeme se na tom, že větší spolupráce by mohla vést ke soustředění, k koncentraci evropského trhu v tomto sektoru a k lepší integraci. Jednotný a silnější integrovanější trh v sektoru obrany přispěje k větší účinnosti a potom eh, posílí i eh, hodnotu těch jednotlivých evropských podniků. Domníváme se, že eh, když bude chybět spolupráce mezi členskými státy v tomto obraném sektoru, tak připomínám, že mezi, tak se ztrací 25 až 100 miliard ročně jako katalyzátor by, eh, by mohl sloužit i tato spolupráce a, vytvoření eh, prostředků, které budou interoperační. Musíme eh, samozřejmě tím, že posílíme tuto spolupráci, i eh, dosáhnout autonomie Evropské unie v obraném sektoru. Unie se připravuje na to, že bude mít i mezinárodní úlohu. 80 eh, financování obrany je na národní úrovni a to přináší k sebou duplicitu. Proto podporuji eh, nezbytnost otevřeného vnitřního a dobře fungujícího trhu, tak jako je nutné otevřít i eh, dodavatelské řetězce eh, národní. Uvědomuji si, že se uzavřely diskuze o požadavku, požadavku na na to, co je formulováno jako tři tři. Myslím, že se eh, musíme vrátit k této zprávě ještě jednou a děkuji předsedkyni i kolegům. Děkuji za SAD. té kolegu nemáme, ale máme zde za Alde pana Selimoviče. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji zpravodaji za vynikající návrh zprávy. Mohou se podepsat pod velkou část toho, co jsme slyšeli, pod tuto zprávu. Jedná se o to, abychom měli program na rozvoj evropské obrany a aby byl patřičně financován. Náš trh evropské obrany má spoustu nedostatků, je tu celá řada faktorů Obraný sektor je charakterizován narůstajícími náklady na obranu, na eh, výbavu a je za mm, nedostatek zahájení nových programů má okamžitý dopad na celkovou kapacitu průmyslu a na schopnost obrany. Potom škrty na eh, obranu byly provedeny v posledních deset let v Evropské unii téměř ve všech státech a zejména postihly eh, rozvoj eh, vojenského vybavení, obraného vybavení. V členských státech v roce 2015 16 vybavení bylo prostřednictvím evropských spolu, mm, zakázek založených na základě spolupráce. Z těchto všech důvodů je tento fond relevantním eh, návrhem. Tento fond by měl se soustředit na přeshraniční spolupráci, kterou je zapotřebí podporovat, posilovat. A také souhlasím s tím, že tento fond by měl podporovat činnosti zaměřené na excelentnost e, kapacit. E, Evropa zaostává v této oblasti, je zapotřebí, abychom se probudili. Za druhé, také souhlasím se s pravodajem, že že eh, text o evropské obraně byl nedávno eh, schválen, teprve nedávno tedy došlo eh, k dohodě a byly vedeny dlouhé diskuze o tom. Chtěl bych zdůraznit, že obecně bychom měli pracovat na základě toho, co již bylo dohodnuto, což je exekutivní management, ten musí mít svou strukturu a spolupráci alespoň tří členských států Eh, to bylo dohodnuto, eh, nemá cenu se zkoušet to znovu přejednat. Také samozřejmě lze ještě něco vylepšit. Eh, za prvé, moje obecné stanovisko je, že by se měla podporovat průmysl ve všech členských státech, nehledě na stávající vlastnictví průmyslu. a e, průmyslové podniky v EU by neměly být kontrolovány e, subjekty z třetích e, států. Mohlo by se stát, že určité státy budou vyloučeny z určité spolupráce, i když e, tyto podniky, tedy třetích států, plní všechny bezpečnostní požadavky, pak by byly vyloučeny z této spolupráce. E, nemělo by tam tedy být napsáno e, exkluzivní kontrola. Návrh komise neřeší také spolupráci s strategickými partnery. Je důležité, aby mechanismus tzv. asociovaných zemí byl flexibilní, aby po Brexitu také měli příležitost účastnit se podniky z Británie společně se zemím jako je Norsko, Švýcarsko, Island a tak dále. Za třetí, Komise také uvádí, že je zapotřebí podporovat účast malých a středních podniků v tomto Eh, projektu, aby měli také tyto spolupracující projekty. Ano, eh, z výzkumu jsme zjistili, že je zapotřebí podpořit eh, spolupráci, to bylo 30%, to je slušné číslo, ale já si nemyslím, že bychom měli, vytvo, že bychom měli snížit to procento, když vytváříme větší fond. Takže, takže si myslím, že by tam mělo být že alespoň 20 eh, těch podniků by měly být malé a střední eh, podniky. Potom eh, etické záležitosti. Tam, kde by došlo k porušení etických principů, tak by ten projekt měl být ukončený kdykoliv, v jakékoliv fázi. A měli bychom mít pravidla, která budou předcházet Eh, možnému střetu zájmů. A těším se opravdu na další spolupráci na tomto dokumentu. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdřív bych chtěla poděkovat zpravodaj eh, za jeho návrhy. Myslím, že eh, Evropská unie musí čelit novým faktorům, které destabilizují náš kontinent. A a to, to, vyskyt, to proto potřebujeme nové prostředky na obranu. Evropa musí chránit evropské občany a to je cíl, který máme společný. A tato, tento návrh eh, sleduje po, eh, tedy sleduje i ten program pro obranu a pro rozvoj, který my jsme už eh, projednávali před měsíci. Tento program by mohl být odpovědí Eh, na eh, to, jaké investice by měly být provedeny do sektoru obrany. A zde by se mělo také odpovědět na ten problém fragmentace a duplikace a nedostatku kooperace, který v současné době existuje na vnitřním trhu Evropy v sektoru obrany. Máme tedy eh, prostředky, nástroje, jak zlepšit naši účinnost a jak doplnit tedy naše synergie a jak také O změně celou logiku vnitřního trhu. Jakožto eh, zpravodaj pro stanovisko já přijímám eh, návrh komise. Abych přesněji hovořila o tom návrhu našeho zpravodaje, tak řeknu, že sdílím některé názory a eh, hlavně souhlasím s těmi, s těmi nástroji ty e a taky jsem proto, abychom naléhali na nezbytnost interoperability a na respektování balíčku obrany, tak eh, jak eh, to platí na trhu pro bezpečnost. Eh, já bych dávala pozor také na ten problém etiky a ráda zjišťuji, že komise, komise také vnesla jeden projekt o etice a pro mě je tohleto velice důležité. Myslím si, že bychom měli udělat všechno pro to, abychom vylepšili a hlavně skrze parlamentní kontroly tento text. Myslím, že je třeba také eh, kontrolovat třetí subjekty, které do tohoto programu vstoupí, hlavně v rámci strategie Evropské unie. Eh, zde musíme také eh, bránit naše vlastní investici. Děkuji zpravodaji i všem kolegům a jsem vám k dispozici. Děkuji. Děkuji. A teď tu máme pana Sulika. Děkujeme velmi pěkně. Souhlasím, že euro... Děkuji. Souhlasím, že Evropský obranný fond může na pomoci vytvoření integrovanějšího e, trhu s obraným zařízením v Evropě a také navýšení hodnoty za vydané prostředky, tedy za peníze. A v tomto směru podávám pozměňovací návrhy 2 a 10. Evropská unie je známá tím, že zatím, co má o, o mnohem míň um, vojenské techniky, o to víc má typů techniky. A proto je zapotřebí diskutovat o společných technických specifikacích, tak jak se o tom hovoří v tom pozměňovacím návrhu 4 a 12. Souhlasím s pozměňovacím návrhem číslo 5, který mm, hovoří o tom, že z těch třech států musí být alespoň dva členské státy, a také podle mne velice důležité myslet na Británii. Ten návrh, eh, v, konkrétně v článku 5, hovoří o tom, že eh, je to eh, tato spolupráce je otevřená zemím EU anebo Evropského hospodářského prostoru. A právě s ohledem na Británii a otázky obrany by bylo škoda, kdyby toto nebylo zohledněno. Měli bychom to explicitně zmínit. Nevím přesně, jak tvůrcové rozpočtu došli k tomu eh, číslu 13 miliard. Já doufám, že to není jen tak vycucené z prstu. Eh, v každém případě bychom měli vyvíjet tlak, aby tyto finanční prostředky byly rozpočtově neutrální. Teď se hovoří o 13 miliardách, tak aby to nebylo eh, například eh, odebráno z něčeho jiného, jako jsou strukturální fondy. My bychom měli na to získat jiné prostředky. To zase není taková strašná částka. Děkuji za pozornost. Děkuji. Za Gue pan Šeldovan. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také eh, zpravodaji. Nepřekvapí vás, kolegyně a kolegové, že naše frakce má zásadně kritickou pozici k předloženému návrhu komise i ke zprávě. To nesouvisí s tím, že naše představa řešení konfliktů nebo mm, jiných věcí Eh, jsou jiné. Naše pozice, ta by se samozřejmě dala shodnout jako antimilitaristatická, antimilitární pozice, ale tady jde o to, eh, že tady se odklánějí prostředky ze strukturálních kohezních fondů do eh, fondů na obranu. Eh, tím eh, samozřejmě budou větší daňové výdaje a budou další veřejné investice, budou se vytvářet další místa, která opět budou znamenat další výdaje. A to vše se odklání do fondu, jehož důsledky nedovedeme odhadnout. Komise opravdu pracuje pouze s odhady a neví, jestli to bude opravdu pozitivní pro eh, eh, sociální a ekonomickou eh, situaci v Evropě. Ano. Je tady samozřejmě napjatá situace, eh, jsme tady v určité krizi, ale toto je špatná cesta, jak odstranit ty sociální důsledky a pokud mé politické argumenty vás dosud nepřesvědčily, tak vám přednesu své právní argumenty. Evropský obraný eh, fond eh, v rozpočtu v té rubrice obrany Tyto věci podle našeho názoru jsou v rozporu s smlouvou o fungování EU, eh, protože tam je jednoznačně řečeno, že financování výdajů s vojenskými nebo obranými rysy, to je článek 41.2 eh, smlouvy, eh, že to není možné, že je to zakázáno a my se eh, samozřejmě chystáme učinit příslušné eh, kroky. Tady se neustále odkazuje na obranou funkci, ale my předložíme několik málo, ale velmi výrazných pozměňovacích eh, návrhů. Děkuji. Děkuji. A závěrem zpravodaj. Um, um. Eh, muchas gracias a todos mis compañeros por las contribuciones. Děkuji všem spolupracovníkům. Tato otázka tedy vyvstává všude, eh, tato otázka tedy vyvstává všude, i naši eh, angličtí kolegové o tom diskutují. Musíme říct zcela jasně, že Eh, politicky je to srdce trochu rozdělené. Já jsem ani nepodporoval, ani nechtěl Brexit a opravdu je mi líto, že velká většina britského národa se takto vyjádřila. To bude mít samozřejmě dopady. A na druhé straně se domnívám, že Spojené království je zcela zásadní, pokud bychom chtěli mít strategický rámec pro bezpečnost Evropy, Evropa i pro nás, pro Evropu 27, čili i pro nás je jistě důležité, abychom měli dobré vztahy v obraném sektoru s eh, Spojeným královstvím. Ale je jasné, že eh, pokud tady rozhodnutí podniku a občanů, že chtějí odejít a nechtějí s námi nic mít, tak je to nutno vzít v potaz. Já říkám, já to, s tím nesouhlasím, ale 29. března toto vstoupí v platnost. Já si samozřejmě eh, uvědomuji, že eh, je tady veliká důležitost. Někdo tady zmínil Norsko, Island, ale <laughs> zde hovoříme o Spojeném království, to je něco trochu jiného. A rád bych také o tom hovořil, eh, trochu prohloubil, prohloubil tento diskurs. Zůstávám otevřeným všem námětům. Abych viděl, jakým způsobem by se to mohlo zapracovat eh, do zprávy, jak říkal kolega ze sociální demokracie. Samozřejmě bych nechtěla, abychom ztratili naší suverenitu. My 27. musíme zůstat tady spojeni. Ty to všechno k tomuto bodu, jinak eh, vím, že jinak máme velkou podporu a Jistě, tak jak jsem slyšel kolegy z ALDE, pana Zelimoviče, budeme si moci eh, zapracovat i některé své poznámky, budeme moci přijmout, že budeme pracovat společně zprávu. Děkuji všem. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy je zítra v poledne. Budeme o nich hovořit 5. listopadu a bude se také tu dobu hlasovat. Takže tímto uzavírám naše dopolední část zasedání a setkáme se odpoledne. Děkuji vám.